Krásné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Zahajuji naše zasedání. První bod eh, agendy je prohlášení Rady a komise týkající se víceletého finančního rámce 2021 až 2027 a vlastní zdroje eh, je nutno splnit eh, nyní žádosti a očekávání občanů. Než zahájím schůzi, chtěl bych vás upozornit na to, že tady máme nový systém, jak se přihlašovat žádost o projev či modrou kartu. Dostali jste příslušné instrukce a stejně máte ještě vysvětlení, které leží před vašimi sedadly na stole a můžete je využívat. Prosím, vemte na vědomí, že paralelně k elektronickému systému je možné ještě standardní přihlášení tím, že zamáváte papírem a nebo že se přihlásíte Eh, abyste mohli tedy uplatnit modrou kartu. Prosím pěkně, berte si sebou hlasovací kartičky, abyste mohli tento systém využít. A teď bych ještě rád upozornila to, že samozřejmě není možné, abyste se přihlásili e-mailem z vaší kanceláře. E, je to možno učinit jenom osobně, buď elektronickým systémem, a nebo přímo. Chcete-li se spontánně přihlásit, můžete to udělat okamžitě a může, nemusíte čekat až na konec rozpravy. A teď, co se týče prohlášení ve jménu rady, bude hovořit paní Tupurainen. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, příští víceletý finanční rámec připraví financování evropských politik do roku 2027. Naším cílem je vyvážený finanční rámec, který reflektuje jak nové priority, tak tradiční politiky a bude přispívat ke společným evropským cílům. Není úplně snadné takovýchto cílů dosáhnout, ale tvrdě na tom pracujeme. Časový harmonogram je pro nás také výzvou. I když jsme uprostřed institucionálních změn, vynasnaží se předsednictví ze všech sil, aby finalizovalo vyjednávání s radou ještě před koncem letošního roku. Osobně se e, zavazuji se tento cíl vynasnažit splnit. Dnešní debata je unikátní příležitost ke spolupráci s Evropským parlamentem. Osobně předsedám Radě pro všeobecné záležitosti a zastupuji radu na každém plenárním zasedání během našeho předsednictví, což nám umožňuje pravidelné aktuální diskuze v duchu dobré meziinstitucionální eh, spolupráce a v rámci postupu připraveného bulharským předsednictvím se i my zavazujeme pokračovat v zavedené praxi vést výměnu názorů před a po eh, Rady pro všeobecné záležitosti. A teď mi dovolte, pane předsedo, několik slov k našim výzvám a společným prioritám. Příští víceletý finanční rámec bude reagovat na aktuální a budoucí výzvy tím, že zvýší podíl výdajů v oblastech politiky s nejvyšší evropskou přidanou hodnotou. Už celá desetiletí podporovali tradiční politiky integraci tím, že prosazovali konvergenci a rozvoj a zachovávali vysokou úroveň zemědělství v Evropě. Vidíme pozitivní výsledky eh, těchto investic napříč celou Evropskou unii a eh, tato podpora konvergence bude pokračovat, bude pokračovat transformace k udržitelnému zemědělství. Financování rozvoje venkova zde hraje zásadní roli. Jedna z klíčových výzev naší doby je změna klimatu. Už teď vidíme její dopad na naše životní prostředí a říká se, že se zhorší pakli, že nenavýšíme své snahy. Máme mnoho hlasů, které nás žádají, zejména hlas naší mládeže, abychom dělali více. Víceletý finanční rámec bude z tohoto hlediska zásadní, protože bude pokrývat období, které eh, bude před eh, rokem 2030, což je náš klimatický cíl. Členské státy, jak to vypadá, podporují 25% mainstreamingový cíl, i když někteří to vnímají spíše jako minimum, zatímco jiní jako maximum. Chceme energetickou transformaci za účelem uhlíkové neutrality. My jako předsednictví vidíme, že je potřeba zřídit fond, který usnadní spravedlivou transformaci směrem za uhlíkovou neutralitou. Víceletý finanční rámec musí lépe podporovat inovace a výzkum, a to v době, kdy e, společnost zažívá obrovské změny kvůli digitální transformaci. Evropa musí zůstat na špici co do výzkumu, vývoje a inovací. Budoucí víceletý finanční rámec musí být eh, sladěn s novými prioritami. Řízení migrace si bude žádat komplexní přístup. Poskytování financování a používání jednotlivých kapitol víceletého finančního rámce umožní lépe reagovat jak na mezinárodní, tak na externí aspekty migrace. Zároveň naše očekávání musí být zakotvena v realitě. Jeden z největších členských států EU má Evropskou unii opustit. Vedla jsem konzultace s ministry všech členských států a v tomto kontextu mnoho z nich vyjádřilo potřebu, aby evropský rozpočet tuto novou realitu náležitě reflektoval. Jakožto předsednictví je toto pro nás prvek, který musíme zvážit. Co se týká vlastních prostředků, ty musí představovat spravedlivý, transparentní a rovnostářský systém pro financování příštího víceletého finančního rámce a musí omezit administrativní zátěž členských států. Z hlediska předsednictví, co se týká nových vlastních prostředků, tak návrh hm, na plastové obaly, které nelze recyklovat, zdá se, že má velkou podporu od většiny členských států. Co se týká nových vlastních prostředků, Musíme pamatovat na to, že i zde je potřeba konsenzus mezi všemi členskými státy. Vážení kolegové, Obhajování evropských hodnot začíná respektováním právního státu, jak v rámci Unie, tak zejména v rámci členských států. Právní stát to není nějaká politická proklamace, je to právní norma. Z hlediska předsednictví článek 2 smlouvy týkající se právního státu se nevymůže sám. A to by mělo mít reflektováno v naší politické práci. Právní stát je zásadní prvek příštího víceletého finančního rámce, protože obsahuje návrh na ochranu evropského rozpočtu, rozpočtu před nedostatky právního státu. Tento návrh se týká schodně všech členských států a všech evropských fondů jako právní stát jako takový. Právní stát a demokracie jsou základy Evropy, její svobody, bezpečnosti a prosperity. Respektování právního státu je eh, zcela evidentně napojeno na legitimitu a řádné fungování EU. Jednou z priorit finského předsednictví je zajistit ochranu právního státu a posílení jejího napojení na rozpočet. Na základě směrů udaných našimi eh, lídry budeme na tomto pokračovat v práci. Jsem přesvědčena, že existuje způsob, jak vytvořit vyvážení, vyvážený a právně eh, solidní návrh na základě návrhu komise. Vážení poslanci a poslankyně, uvědomuji si vaše obavy, co se týká našeho časového plánu. Práce předsednictví se zatím zaměřila na naslouchání členským státům a jejich prioritám. Teď budeme mít příležitost, aby šéfové států, eh, hlavy státu a šéfové vlád mohli předsednictví poskytnout přímé rady. V tomto smyslu předsednictví připravuje dokument, který usnadní první podstatnou výměnu názoru lídrů, které, eh, které proběhne na říjnové radě. Samozřejmě bude to záviset na reakci jednotlivých delegací a zejména na tom, jakým způsobem bude předseda Tusk chtít diskusi vést. Na základě eh, pokynů hlav stát a šéfů vlád připravíme mm, konečný návrh tak, abychom mohli dospět dohody ještě před koncem letošního roku, jak se na tom dohodla Rada v červnu. Ráda bych zdůraznila ještě jednou, že předsednictví se plně zavazuje splnit, dodržet tento harmonogram a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom usnadnili práci v této poslední fázi vyjednávání o víceletém finančním rámci. Je také naprosto zásadní, abychom spolupracovali s vámi v souladu, eh, podobně jako předchozí předsednictví, abychom se posunuli dále, co se týká sektorálních návrhů víceletého finančního rámce, abychom dospěli co největší míry koncenzu. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, děkuji vám za pozornost a těším se na rozpravu. Děkuji vám mnohokrát, Patí Tupolinen. A než dám slovo panu komisaři Hánovi, bohužel jsem to přehlédl ráno, kolega Riviera se přihlásil k jednacímu řádu. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, skutečně, já jsem chtěl připomenout článek jednacího řádu. Před touto diskusí jsem zneklidněn určitým počtem událostí, ke kterým došlo včera eh, v rámci vole představenstva delegací CARIFORUM eh, paní Maxet Pěrbakas, která byla navržena naší skupinou eh, ID, byla jmenována 6. července do této delegace Cariforum a protože byla řádným členem této delegace od července, my jsme žádali administrativu Evropského parlamentu, aby se mohla eh, prezentovat eh, a je kandidátka na první místo předsedkyni a podle Dontova pravidla třeba, že není respektováno, nemůže bránit ničemu, nic tomu, aby se prezentovala, aby ale když se podíváme, eh, jak se tady aplikuje, aplikuje kordon sanitér, který nám brání tomu, abychom se ujali funkcí a nerespektuje rozhodnutí, ke kterému došlo na plenárním zasedání, eh, je tady snaha eh, vůbec nepřipustit k jednání skupinu ID. A nebo se jedná o chybu. Je-li to chyba, očekávám, že bude brzy napravena, aby paní Vinakas, která je jedna skutečně z zácných poslanců, kteří byli zvoleni za zámořské oblasti, se se mohla účastnit práce této delegace. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego. Pane kolego Mariane, k to? ke stejnému tématu. Ne, ne, takže prosím pěkně, počkejte chvilinku. Promiňte, nejprve k panu kolegovi Rivierovi bych řekl, že není zcela bez důvodu, že výbory volí. E, existuje určitá dohoda mezi frakcemi, ale to není stanoveno v jednacím řádu. A frakce potom rozhodují a pak samozřejmě e, hrají roli i politická zvažování. Co se týče prvního bodu, který jste uvedl, každý může kandidovat, který je řádným členem a my Eh, eh, této části vašeho příspěvku se budeme věnovat. Vy jste vlastně hovořil o dvěch, dvou věcech. Ta první věc je formální a která je definováno v jednacím řadu. Pakliže kolegyně eh, je řádnou členkou a pak musí moci kandidovat. A teď pan, pan Mariany, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl také hovořit eh, pro respektování Dontova systému. To, co se stalo včera na AFETu, bylo velice překvapivé, protože AFET bude, zprávo, bude psát 13 zpráv pro tento eh, mandát a jedná se o mm, země, které jsou spojeny s Evropskou unii buď díky dohodě o sousedství anebo o přestupní jednání. A toto, tyto zprávy byly rozděleny pouze mezi tři skupiny, to znamená skupina A, EKR, GUE a ID byla naprosto vyloučena a nám se vysvětlilo, že se postupuje podle Dontova pravidla. No to bychom tedy rádi věděli, kdy se aplikuje toto pravidlo a kdy ne. A kromě toho je tady totální diskriminace a já si myslím, že v rámci udělení rozdělování 13 zpráv se mohl tento Dontův e, systém snad aspoň trochu respektovat. Äh, Děkuji mnohokrát, vážený pane kolego Mariane. I teď od, od, zareaguji na druhou část toho, co už řekl váš předřečník tyto věci jsou pouze obecně upraveny v jednacím řádu, že je třeba eh, vyváženě rozdělovat zprávy, ale jinak se to rozhoduje ve výboru. Já eh, z takhle z prvního pohledu tady vůbec nevidím žádný podnět k tomu, abych se věnoval vašemu příspěvku. Eh, vaše frakce je samozřejmě svobodná k tomu, aby si zvolila, aby kandidáta koho chce. A teď hovoří za komisi pan komisař Hán. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení ministře, děkuji za možnost vystoupit před Evropský parlament a vyjádřit se k dalšímu dlouhodobému rozpočtu Evropské unie. Vím, že se věnujete tomuto materiálu strategického významu, který bude utvářet budoucnost Evropské unie v následujícím desetiletí. Rovněž si uvědomuji, jak intenzivní práce odvedl Evropský parlament, zvláště skupina zpravodajů a vyjednavačů v, ve výboru Bač pan pan Olbrecht, pan Fernandez, pan eh, Andersen a další. Snažili se připravit tento materiál. Evropská rada povede eh, výměnu názoru příští týden k tomuto materiálu a já bych jen podpořil eh, předsednictví a šéfy vlád k tomu, aby zvážili to, tento návrh. V listopadu loňského roku připravil Evropský parlament podklad pro eh, zpracování dalšího víceletého finančního rámce. A rok poté a po, následně po květnových volbách již není žádná dvojznačnost ohledně toho, jaké stanovisko Evropský parlament zastává. Proto vítám toto usnesení, zvláště stanovisko, které bylo vyjádřeno již v roce 2018. Rovněž si uvědomuji nový prvek tohoto usnesení a k tomu se budu věnovat za chviličku prvé řadě bych ovšem znovu zopakoval stanovisko komise k výdajům. Je to nepochybně Jedna z nejdůležitějších otázek v rámci stávajícího vyjednávání. Evropský parlament by rád stanovil rozpočet na 1,3 HDP EU. Na druhé straně některé členské státy opakovaně volají potom, aby se rozpočet omezil na 1%. A já se domnívám, že je potřeba, aby všechny instituce eh, postupovali konstruktivně a snažili se o dosažení kompromisu. Nakonec bude třeba se dohodnout na dlouhodobém rozpočtu a čím dříve, tím lépe. Musíme se snažit o to, abychom pokročili v jednání a abychom svá stanoviska zblížili. Je potřeba si uvědomit, že eh, musíme eh, zapracovat nové priority. Je třeba, aby to byl moderní rozpočet, aby se soustředil na hodnoty, abychom se snažili o využití vlastních zdrojů portfolio se soustředili na jednotlivé bezpečnostní, digitální a jiné priority. A nemůžeme také zapomínat na to, že EU ztrácí velkého přispěvatele do rozpočtu. Máme zde před sebou politiku soudržnosti, společnou zemědělskou politiku a další. A jsou zde dána jasná omezení a proto komise na další víceleté období navrhuje 1,14%, což se podle mého eh, jeví jako realistický eh, návrh a vzhledem k tomu, co parlament navrhoval již v loňském roce, tak se domnívám, že můžeme doplnit ještě nové prvky. Jednak dovolte mi vyjádřit se k financování a k hlavním směrům dle budoucí předsedkyně Evropské komise. Ehm, jsou zde dány výsady komisařů, ovšem již v květnu loňského roku se objevily určité hlavní eh, prvky, které jsou jakými si jasnými pilířemi, pilíři dalších priorit. Je to eh, konkurenceschopnost, principy právního státu. To jsou hlavní pilíře. 120 miliard na, eh, euro na výdaje na eh, úzké partnerství s Afrikou, na obraný fond. Zde bychom měli zaznamenat 22% nárůst v rámci přípravných jednání, což v absolutních číslech znamená 590 milionů euro až to, to, tato částka vzroste na 30 miliard. Nemohu předvídat, jaké, jaký bude přesný obsah nových iniciativ, ale musíme být připraveni v rámci víceletého finančního rámce. Musíme politické směry promítnout do kroků, které by se objevovaly v rámci eh, dohody. Nesmíme dopustit žádné prodlevy. Uh, je to v jasném zájmu našich regionů, výzkumu, malých podniků, zemědělců a mladých. V tuto chvíli se budu věnovat změně klimatu v návaznosti na apel Evropského parlamentu, abychom kvantifikovali cíle týkající se výdajů na změnu klimatu. Komise chce plnit pařížskou dohodu a chce, aby Evropská unie byla příkladem pro ostatní v celosvětovém měřítku. A proto jsme se stanovili tak vysoké a ambiciozní cíle, to 25 rozpočtu asi 300 miliard euro, to by se mělo objevit v projektech, které se budou zabývat eh, bojem proti změně klimatu. Je to ambiciozní a zacílené. Eh, tento rozpočet se opírá o naše zkušenosti, o naše vyhodnocení eh, z, z terénu, jakým způsobem mohou některé kroky napomáhat změně klimatu. Některé jsou významné, některé méně. Máme zde různé priority, jako je vnitřní trh, Erasmus, kreativní Evropa, Evropský sociální fond plus. Myslíme si však, že i v souvislosti s tím 25% je náročná volba. Myslíme si, že jsou zde projekty, které se již zasloužily o zlepšení situace, co se týče změny klimatu. Jsou zde některé vyšší cíle třeba v oblasti společné zemědělské politiky, kohezního fondu a Evropského sociálního fondu. Mohli bychom celkový podíl rozpočtu přiděleného na programy, které se nezabývají až tolik změnou klimatu. Mohli bychom snížit tyto přidělené částky, mohli bychom posílit na, zároveň jiné oblasti, jako je Erasmus, obrana, bezpečnost a ostraha hranic. To je matematická krutá alternativa, kterou můžeme navrhnout a já bych rád, aby Evropský parlament využil všech svých možností a výsad a situace vyhodnotil v souvislosti s tím, co nyní nyní vyjadří některé členské státy. Rada zatím své stanovisko k víceletému finančnímu rámci nedopracovala komise chce podnítit dialog, který by jak Evropskému parlamentu, tak radě poskytoval nadále další technické informace, aby eh, byla lepší transparentnost a spolupráce. Usnesení apeluje na komisi, aby vypracovala záložní plán po roce 2020, abychom zajistili kontinuitu do té doby, než bude dojednán dlouhodobý rozpočet. Bude na novou, nové komise, aby reagovala na tento apel, jak říkáte, je je to článek 312 smlouvy, objevuje se to i v nařízení o víceletém finančním rámci. Zde je dán právní rámec, právní základ, pokud nebude dosaženo dohody. Můžeme zvážit ještě dodatečná opatření, musíme se však soustředit na to, aby prioritou bylo včas se dohodnout na víceletém finančním rámci a sektorových aktech. Tuto chvíli chci poděkovat tomuto parlamentu za eh, nepřetržitou podporu a pomoc flexibilitu a snahu zavést mechanismus, který by ochránil rozpočet Evropské unie v případě, že by do, docházelo k problémům či nedostatkům. Je na čase naplnit očekávání občanů. Souhlasím s vámi, je to naše kolektivní odpovědnost shodnout se na dlouhodobém rozpočtu a to včas, tak aby další generace programů mohly fungovat a od 1. ledna 2021 mohly být všechny v běhu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři Háne. A teď se dostáváme eh, k mluvčích jednotlivých mm, přihlášených kolegů. Nejprve pan kolega Olbricht na minutu 30. Vážený pane předsedo, paní ministrině, pane komisaři, eh, utíká nám čas. Univerzity, studenti, občané čekají na informace, co tady bude s rozpočtem pro, už v roce 2020. Bude tady rozpočet nebo ne? Jak bude vypadat případné rozhodnutí? Rád bych připomněl, že eh, komise Eh, předložila návrh zprávy a tato návr- tento návrh už byl předložen eh, v květnu 2018. Mezitím uběhl hodně času. Parlament reagoval rychle na tento návrh a mm, i když parlament by se neměl zapojit vůbec v této první etapě, ale my jsme předložili naše stanovisko za parlament, bylo to realistické stanovisko, my jsme zohlednili veškeré informace z textu návrhu komise, nic jsme si jaksi nevycucali z prstu, eh, vůbec jsme nevymysleli nové priority, jenom jsme požadovali, aby Horizont 2020 byl vybaven dostatečnými prostředky a chtěli jsme posílit program Erasmus. Vycházíme z toho, že takzvaná tradiční politika by se neměla jenom mechanicky opakovat. Musíme se podívat na to, jaké budou náklady Brexitu ale jak už říkám, eh, utíká nám čas. Nestačí, abychom prostě organizovali jenom milá setkání na výměnu informací. Spolupráce je překrásné slovo, ale to je třeba naplnit činy, tak abychom dospěli k dohodě. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. A teď má slovo paní kolegyně Markeš na tři minuty. E- Děkuji, pane předsedo, pane paní ministrině. E, název tohoto usnesení zní Čas naplnit očekávání občanů a proto jsme zde. Musíme nabídnout finanční zdroje, abychom byli schopni naplnit očekávání a ambice naší unie. S tímto usnesením náš parlament potrhuje své stanovisko z listopadu 2018 s tím, že ovšem je zde dána nová legitimita takového návrhu. Máme zde vyjednávací mandát, který se opírá o volební výsledky z května 2019. Další víceletý finanční rámec musí znít 1,3 HDP 27 členských států. A musíme se snažit eh, podpořit kohezní politiky a zemědělské politiky, které jsme zatím eh, všechny realizovali, ale zároveň je třeba do toho zapracovat bezpečnostní a jiné oblasti, včetně mm, sociálních práv je třeba zapracovat eh, politiku boje změny proti klimatu do všech ostatních politik. Ulíkově neutrální přístup za zaručení sociálně spravedlivých principů. Musíme chránit evropský rozpočet vždy, když není, dochází k porušování principu právního státu. Jsme rádi, že zde paní van der Leyen vyjádřila politické přesvědčení ve svém prvním stanovisku. Chceme však znovu potrhnout, že pokud přicházejí návrhy nových iniciativ, tak je třeba zajistit další prostředky. Máme zde nový, novou Evropskou zelenou dohodu, což je dobrá věc. Ovšem, pokud jsou zde nové iniciativy, tak eh, legislativní postupy musí odrážet tyto potřeby. Je třeba zajistit další vlastní zdroje. Je to příležitost zajistit eh, nové financování tak, aby to vše odpovídalo novým politickým prioritám. Parlament je připraven, je připraven zahájit vyjednávání ohledně rozpočtu na roky 2021 až 2027 s vlastními zdroji. Je čas začít vyjednávat s parlamentem ohledně rozpočtu a sektorální legislativy, která bude zakotvovat nové iniciativy, včetně tedy našich návrhů týkajících se principů právního státu. Neprodleně potřebujeme jasnou dohodu bez prodlev mezi stávajícím víceletým finančním rámcem a novým finančním rámcem, abychom naplnili očekávání občanů. Děkuji. A teď má slovo na dvě minuty paní eh, kolegyně Hajer. Děkuji vám, pane předsedo, paní ministrině, pane komisaři, drazí kolegové. My velice bděle sledujeme diskuse eh, týkající se příštího samitu Rady. V roce 2018 předložila komise svůj návrh na VFR a bezprostředně začal parlament pracovat a předložil své priority a od té doby očekáváme, že dojde k pokroku na radě, protože čas běží a, a Eh, ještě se zrychluje v rámci vyjednávání a nastal čas, aby se, při, aby se prostě respektoval parlament. A dnes máme priority týkající se rozpočtové politiky pro společnou zemědělskou politiku, posílení takových problémů, jako je Erasmus nebo Kreativní Evropa a také uskutečnění mechanismu eh, týkající se právního státu. Příští VFR by měl také reagovat na boj proti klimatickým změnám a zachovat biodiverzitu. A paní komisařka zvolená Ursula von Leyen předložila návrh na Green Deal a to je velice povzbudivé. Tyto iniciativy, které my vítáme z komise, musí být doprovázeny dodatečnými finančními prostředky. Už jsem slyšela, že parlament je neodpovědný, protože by rád utrácel stále více a více, ale potřebujeme, ale když máme více iniciativ, tak musíme mít jiné prostředky a ne je ubírat z jiných programů, abychom měli méně efektivní politiky. A ráda bych teď něco řekla k vlastním zdrojům. Systém příjmu, tak jak byl eh, původně stanoven v 70. letech, je třeba, musí být změněn, protože my chceme takový přístup, kde se zohlední HND, ale povýší se příspěvky, které jdou do evropské úrovně. Ráda bych vám připomněla, že to je zásadní pro Evropský parlament a my rozhodně nedáme souhlas pro rozpočet bez navýšení vlastních zdrojů. Paní ministrině, vy víte, že míč je na vaší straně. My očekáváme, že konečně rada se pohne, abychom něco udělali pro blaho evropských občanů. Děkuji mnohokrát a nyní na dvě a půl minuty Pan kolega Andersen, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, klimatická krize, sociální mm, eh, eh, rozpad a další budoucí téma nemůžeme řešit jenom sami. Potřebujeme a chceme silnou Evropskou unii. Chceme takovou Evropskou unii, která je ochotná poskytnout občanům minulost v klimatické neutralitě. A proto je třeba masivně investovat. Finanční rámec nám proto teď skýtá dá opravdovou šanci. A proto dovolte, abych zcela jasně konstatoval, že pozice německé spolkové vlády a dalších členských států škodí Evropě. Je to prostě populistické um, chtít přispívat pouze jedním procentem HND. Eh, německá spolková vláda jedná antievropsky a spolková kancléřka Merklová a minister financí Scholz by měli dělat více. My očekáváme, aby se odvážně zasa- zasazovali o silnou Evropu a aby nebrzdili všechno. Nemáme pochopení pro tuto pozici protože když nebudeme navyšovat prostředky, budeme ničit naše klima, sociální dělení našeho kontinentu se bude zvyšovat a rozdíly sociální. Budeme mít málo prostředků pro rozšíření internetu a také pro podporu Erasmu. Eh, je třeba změnit vydávání prostředků a místo toho, aby tady byla eh, masová produkce v živočišné výrobě, musíme zavést dobré podmínky pro chov zvířat. Chceme také investovat do lepších propojení železničních sítí. Eh, takovéto investice do ekologie pro nás souvisí dohromady a jeden pro největší skandálů pro zelené je, že pro 120 milionů lidí na našem kontinentě musí žít žít v chudobě. Nemůžeme to akceptovat, musíme jako Evropská unie činit více, abychom bojovali proti chudobě. A proto nás těší, že se nám podařilo eh, v našem vyjednávacím týmu do finančního rámci dosáhnout jednoty a dohody eh, napříč politickými stranami a že si společně stojíme u těch velkých otázek, chceme společně konat, abychom společně šli do tvrdých vyjednávání s radou. Musíme tvrdě vyjednávat vyjednávat. Jedná se o naší budoucnost, jedná se o budoucnost všech občanů v Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego Andersene. Jako- Na dvě minuty má slovo kolega Zanny. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Už je to pár měsíců, kdy se eh, v eh, tomto plénu, respektive ve rozpočtovém výboru, diskutoval víceletý finanční rámec, ale pokrok stále nestačí. Do dneška bez ohledu na závazky finského předsednictví, které chce dohodu ještě do konce roku, nevidíme konec těchto vyjednávání. Toto říkám právě proto, že se příští víceletý rámec nenahlíží dostatečně pragmaticky, protože většina zde v parlamentu má totálně utopický přístup, co se týká příštího víceletého finančního rámce. Chtějí spoustu prostředků, více než o 200 miliard euro navíc na financování nových programů a nějakých nových priorit. Já si myslím, abychom dosáhli dohody, je potřeba přistupovat k věci pragmaticky. A proto jedna otázka. Proč chceme více prostředků pro víceletý rámec, když členské státy to nechtějí? Byla-li by ta investice dobrá, byly by členské státy přece ochotné ty peníze dát. Když nechtějí dát, tak musíme přehodnotit naše motivy, protože evidentně členské státy nepovažují naše investice, naše programy za něco, co by přispívalo k našim vlastním cílům. A pak si ještě říkám jednu věc. Tento návrh příštího víceletého finančního rámce je prostoupen podmínkami. Všem možnými podmínkami, které vytvářejí z tohoto nástroje nástroj antidemokratický. Rozhodnutí o výdajích, e, o fondech budou v rukou pár byrokratů v Bruselu. A Eh, prosil bych, začněme nazývat věci pravým jménem. Nové prostředky jsou nové daně. Daně z Bruselu vůči evropským občanům. To není správný přístup. Tímto způsobem dohodu nikdy nenajdeme. Nikdy z tohoto nástroje nebude nástroj pro občany. Bude to pouze další politická věcička. Děkujeme, pane kolego Zanni. Na minutu a půl má slovo kolega Zíle. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedající. Hovoříme o usnesení, které je označováno za něco velice pozitivního. Hovoříme o tom, co, o nás, eh, co od nás chtějí občané. Ale to, co se očekává, se různí. V některých zemích si myslí, že rozpočet by měl být větší, jinde si myslí, že by měl být menší. Návrh komise byl eh, tedy předložen, ale v zemích soudržnosti jsme byli často zklamáni, protože naše platby by byly často vyšší, než kolik dostaneme v rámci soudržnosti. Hodně se hovoří o Brexitu a že to je ten důvod, ale to není ten pravý důvod. Zemědělství, přímé platby. Tady se situace vyrovnává, protože hnojiva například v mnoha členských státech stojí stejně. Von der Leyenová hovoří o různých iniciativách a my musíme eh, chápat, zda to jsou nové peníze, které vyplývají z toho návrhu komise, a nebo zda to bude znamenat, že jinde se bude škrtat. A nakonec eh, výzkum a věda kam potečou peníze? Kde se bude přidávat, kde se bude ubírat? To je to, co potřebujeme pochopit. Děkuji, kolego Zíle. Na minutu a půl kolega Papadimulis. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Má politická frakce má pocit, že návrhy komise jsou neadekvátní co do tedy nového víceletého finančního rámce a jsou nepřijatelné, protože v nich jsou škrty, i v těch velice umírněných návrzích komise jsou škrty, které provedla rada. Fakt je, že rada už rok a půl zdržuje, tu složku mají na stole a nic nedělají. Zatímco parlament se plně angažuje a plní svou povinnost, odvádí svou práci tak, jak má. Řekl bych, že návrh komise je nepřijatelný. A nepřijatelný je také postoj rady. Chceme progresivnější a ambicioznější rozpočet kvůli klimatické krizi, kvůli sociální agendě, kvůli přechodu z úspor na udržitelný rozvoj. Ale co se týká interní alokace peněz, tedy kam ty peníze potečou, tak toto je prosím pěkně nespravedlivé, nelogické a absurdní. Pan, dokonce i pan Hán to připustil 20krát víc peněz na obranu a škrty všude jinde. Například u SZP, u soudržnosti. A to nejsme ani schopni nalézt peníze, abychom implementovali ambiciozní cíle, které jsme si sami stanovili v rámci nového zeleného dílu. Děkuji, pane Papadimule. Na minutu má slovo kolega Tice. Vážený pane předsedající, smlouva o EU zabraňuje alokace evropského rozpočtu na obranu. Ale v tomto finančním rámci máme nějakých 27 miliard euro, které se alokují právě na obranu, včetně 22-násobného navýšení pro Evropský obranný fond. Mimo tento rozpočet přispívají členské státy do mírového nástroje, přispívá se na PESCO, přispívá se na EDA. Je evidentní, že EU se snaží vytvořit a budovat evropskou armádu. Spojené království s evropskou armádou nechce mít nic co dočinění. To je jedna z výhod odchodu z EU. Ačkoliv členské státy se tváří, že eh, ty výdaje nejsou problém. Jenom šest z nich plní své závazky vůči NATO platit 2% HDP na obranu. Pokud země jako Německo nebo Itálie nejsou schopny platit na společnou obranu v NATO, proč čekají od NATO, že jim pomůže, až to budou potřebovat? Děkujeme, kolego Tajsi. Na minutu a půl má slovo kolega Fernandeš u parlamentu está. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Evropský parlament je jednotný. Opět čekáme pouze na radu. Čekáme na radu, která se posouvá tempem při nejlepším hlemíždím. Předsedové rady nenaslouchají parlamentu, to vidíme pokaždé. A z toho, co jsme slyšeli, je evidentní, že Rada nerespektuje ani občany EU. My chceme zachovat politiku soudržnosti, chceme zachovat zemědělskou politiku, rybolovnou politiku, regionální politiku a zároveň chceme posílit výzkum, inovace, podporu klimatu, podporu mladých lidí, Erasmus+, to jsou priority, o kterých tvrdí i rada, že je chce podpořit. 1,3 hrubého národního důchodu, to není nijak mnoho. Navíc eh, víceletý finanční rámec odsouhlasíme, budeme-li mít obecnou dohodu o nových vlastních prostředcích. Nové prostředky by měly přijít s transparentností, jednodušením a měly by zohlednit i národní korekce. Nové vlastní prostředky nesmí představovat novou zátěž pro evropské občany. Viděli jsme, že jsme přišli o více než jednu miliardu euro na daňových unicích, na daňových podvodech. Chceme rozpočet, já mu nebudu říkat ambiciozní, ale chceme takový rozpočet, jaký žádají naši občané. Občané to žádají a rada to odmítá. Už zase. Komise nám snad pomůže a my zajistíme, aby to také ve finále nastalo. Děkuji. Děkuji kolego Fernandeši. Na minutu a půl má slovo kolegyně Garida Zabal Ruvial. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři, paní ministrině. Dnes diskutujeme usnesení o VFR, eh, která Eh, je velice důležitá, eh, protože je třeba, aby se rada pohlo. Před rokem parlament zaujal naprosto jasný postoj, jak by měl vypadat příští VFR. Eh, je to rozumná pozice, která vychází z nezbytností priorit a dosažených politických kompromisů a kvantifikovala, jakým způsobem by se měl rozšířit tento evropský rozpočet. A z toho vyšlo těch 1,3% a zcela jasně jsme zaujali postoj, Říkali jsme, že VFR nemůže výlučně záviset na příspěvcích členských států a že je třeba vytvořit nový systém financování, který bude založen na vnitřním trhu, na spravedlivém zdalování a zdaňování a boji proti klimatickým změnám. A chceme zdůraznit čtyři témata. Za prvé, že tento parlament potvrzuje to, co už schválil v roce 2018. Za druhé, boj proti naléhavosti v oblasti klimatu vyžaduje přísnější závazky a silnější závazky za tři. Paní von der Leyen a celá řada komisařů, kteří byli ve slyšeních, se zavázali před tímto eh, parlamentem, že zahájí iniciativy, které eh, vůbec ještě nejsou obsaženy v návrhu komise a proto jsme žádali, aby došlo k revizi. A nakonec, co to jsme řekli všichni, už tady máme rok, kdy očekáváme, že rada se pohne. Nebudeme akceptovat jakoukoliv dohodu dohodu jenom proto, že ubíhá čas a proto jsme žádali transitorní přechodná opatření, protože praxe bude daleko komplikovanější, takže pokračujme v práci. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně Kardia Zabal Rubiel a teď má slovo pan kolega Körner. Děkuji vám, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Mě těší, že mohu pronést svůj první projev parlamentu jako zpravodaj eh, frakce Renew Europe, protože tím budeme klást priority pro příštích pět let. A tento evropský rozpočet musí být orientován do budoucnosti a pro budoucnosti a přinést skutečnou evropskou přidanou hodnotu. A to se nám může podařit, když pro velké otázky dáme velké velký rozpočet pro malé otázky, malý rozpočet a vybereme priority k velkým evropským otázkám a prioritám eh, patří eh, financování přechodu k digitalizaci, podpora výzkumu, více Erasmu, boj proti změnám klimatu a především boj proti terorismu. Ale při vyjednávání o VFR bude má frakce dbát především na následující věc. Není možné, aby evropská peníze se e, s potěšením berou, ale že se potom pošlapávají evropské hodnoty. E, protože Evropská unie je hodnotové společenství a kdo nerespektuje a nepodporuje tyto hodnoty, neměl by dostávat žádné granty z Evropské unie. E, s námi, s Renew Europe, nebude existovat žádný rabat týkající se strávy ztráty právního státu a to zcela jasně budeme prosazovat vo vyjednávání. My chceme rozpočet, který to skutečně zohlední. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego. A teď na minutu a půl pan kolega Kohma. Dobrý den je eh, rozhodné, jak použijeme rozpočet zejména pro boj proti klimatu. Text, který byl předložen dnes ráno, mm, eh, je dobrý, protože se snaží dodržet pařížské cíle pro VFR, ale je třeba jít dál, eh, protože musíme kvantifikovat cíle v této oblasti. A to je boj, který hodláme vést je dobrou zprávou, že parlament schválil, že část vlastních zdrojů by měla být posílena. Tato otázka je zcela zásadní otázkou, chceme-li zachránit klima. A v tomto duchu my podporujeme zdanění finančních transakcí a také eh, podporu pohraničního mechanismu kompenzačních opatření v souvislosti s uhlíkem. Je třeba, aby se upevnil výběr daní, které členské státy ještě prostě neumí vybírat, eh, protože když to nebudou dělat, nemohli bychom podporovat investice, které jsou zapotřebí do budoucnosti. Rozpočet se musí stát službou politiky, která respektuje lidská práva. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. A teď na minutu a půl paní kolegyně Lapocht. Pane předsedo, drazí kolegové, návrh společného usnesení, když jsem ho viděla, viděla jsem, že všechno je záminkou jenom proto, aby se navýšil rozpočet. Ehm, a republikáni ve Francii chtějí racionalizovat výdaje a, a Eh, tady v Evropském unii eh, je snaha o to, aby se navýšila také, eh, aby se navýšily francouzské příspěvky. Reklamují se tu obrovské prostředky pro VFR 2021 a 2027 a to je 40% navýšení. Jedná se tady o vlastně posílení byrokratických institucí, hm, to znamená, nechce se tady akceptovat zpátečka, ale má máme tady tu otázku, kdo bude mít užitek z tohoto nového finančního manévrování zemědělci, malé a středně velké podniky, které trpí důsledky evropské politiky a na základě vyjednávání obchod, smluv volného obchodu. Jistě ne. Je třeba eh, priorizovat nové odpovědnosti, zejména co se týče vnější ochrany, obrany a řešení otázek migrace. Ale naopak když se jedná o vytvoření nových zdrojů pro příjmu, vy tady prostě máte různé představy eh, fantazijní, eh, chcete zavést eh, příjmy ze zavedení nějakých sankcí a nebo zdaní z používání plastu. Skupina ID chce zvolit pragmatický postoj. Za prvé omezit příští VFR e, Evropské unie týkající se příjmu z hrubého národního důchodu 27. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Laport. A teď na minutu kolega Ršoňca. Dziękuję bardzo. Przyjęcie wieloletnich ram finansowych to nasze wielkie zadanie Děkuji. Schválení víceletého finančního rámce, to je náš velký úkol. Parlament má vyjednávací mandát pro příjmy a výdaje příštího rámce. Musíme zajistit, že ten rámec bude odpovídat našim potřebám. Musíme zajistit, že získáme rámec, který bude příslušný Potřebujeme tedy nouzový plán, abychom věci mohli přijmout co nejdříve, abychom mohli ochránit ty, kteří naši ochranu potřebují v Evropské unii. Jinými slovy, je potřeba co nejdříve přistoupit k vyjednávání. Co se týká vlastních prostředků, připomínáme to, že každá nová iniciativa musí být v souladu s protokolem, eh, příslušným protokolem smlouvy a fungování EU, tedy Nové iniciativy nesmí fungovat negativně na naše partnery a to musíme také zohlednit. Děkuji vám, pane kolego Šonco. Na minutu a půl kolega Omar Ží. Pane předsedo, děkuji. Včera před výborem regionu jsem řekl, že malý rozpočet pro Evropu by byl krutý, eh, co se týče politických ambicí. Obětovala by se společná zemědělská politika, obětovala by se politika soudržnosti. Eh, bylo to eh, strašné odmítání a bylo by to propůjčení definitivního vítězství hm, těm, kteří nemají rádi Evropu. To je to, co šéfové státu a vlád chtějí. To je to, za co tedy se hlasovalo v evropských volbách. To je otázka otázka, kterou jim kladu a říkám radě, že Evropský parlament nebude akceptovat zkracování rozpočtu v oblasti soudržnosti, protože více než jindy potřebujeme více soudržnosti a e, škrty v politice rozpočtu, to by znamenalo méně vzdělávání pro mladé lidi, méně inovací, méně investic do regionu, méně zaměstnanosti, méně potravin pro ty nejchudší a bylo by to ještě větší rozštěpování územního. V okamžiku světové krize se zdá, tedy zdá se, že se blíží světová krize a je je třeba, abychom chránili evropské občany, je třeba, abychom Evropskou unii vybavili opravdovým rozpočtem, politickým ofenzivním rozpočtem, který by měl kapacitu reagovat také na nové výzvy, kterým čelíme, zejména co se týče mm, boje proti změnám klimatu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego Omarží, a teď na minutu kolega Kolakušič. Poštovani, vyšegod... Děkuji, vážený pane předsedo. Víceletý finanční rámec a rozpočet Evropské unie se musí zasloužit o rozvoj a prosperitu Evropské unie a všech jejich členských států. Ty rozvinutější a vyspělejší členské státy mají lepší úroveň ekonomické aktivity vzhledem k rozvoji trhu, ale ty méně rozvinuté, jako Chorvatsko, tím trpí zvláště v oblasti zemědělské výroby. Zde za pět let od roku 2013 Chorvatsko přišlo o 3,5 eh, miliardy euro, zatímco v té době, v té stejné době Rumunsko navýšilo své příjmy o 16 miliard. Eh, Chorvatská republika od okamžiku vstupu do Evropské unie v, ob, přišla o 1,8 miliardy, zatímco v oblasti zemědělství o 3,5 milionu. Je zřejmé a logické, že ty rozvinutější a vyspělejší členské státy se musí o rozpočet zasloužit mnohem více. Děkuji. Děkuji, pane Kolakušiči. A teď pan Muresan. Děkuji, pane předsedo, vážená paní ministrině. Eh, vítáme vás v parlamentu. Je to velmi významný okamžik okamžik, kdy uh, diskutujeme o víceletém finančním rámci a chceme potvrdit své původní stanovisko. Viděli jsme, jak lidé hla, hla, volí, studenti, výzkumníci, zemědělci, lidé žijící ve městech, na venkově. Jsou to všechno lidé, kteří od nás očekávají lepší výzkum, lepší investice, lepší vý, výdaje do boje proti změně klimatu. A je naší povinností jim naslouchat a zajistit, co jsme jim přislíbili. Lidé chtějí víc a my musíme musíme realizovat více, ale nemůžeme realizovat více s méně penězi. A filozofie byla taková, že pokud se chceme pustit do něčeho nového, musíme alokovat prostředky od jenut. Vytvořili jsme ESF, vaše eh, příklady různých nástrojů se neosvědčily, proto je potřeba v tuto chvíli si uvědomit, že nové priority musí být financovány z nových zdrojů. Jinak bychom museli studentům říct, že bude méně stipendií, museli bychom říct zemědělcům, že budou menší příspěvky příspěvky. Já se chci zeptat, paní ministrině, co jste připravena vyjednávat s parlamentem? Zatím jsme od finského předsednictví zaznamenali jen velmi málo, jsou to slabé politické závazky. Je na čase, aby parlament který velkou většinou přijal své stanovisko, aby začal vyjednávat s vámi. Jinak vám to musím říct velice jasně, jinak bude totiž ráda obviněna ze strany konečných příjemců v Evropě, pokud se nepodaří dosáhnout těch přislíbených závazků. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A teď na minutu 30 paní kolegyně Gualmini. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Všeobecná premisa když dovolíte. A pak ještě dva bodíky. Ta premisa je, že je jistě velice dobré potvrdit pozici parlamentu a ambice od tohoto odvážného rozpočtu na příštích sedm let. Velice hezký je odstavec 5, kde se zavádí e, revize otázky vlastních zdrojů jako strategický cíl. Máme teď tady ještě ty dva body. Je potřeba ten, ať už rozpočet bude jakýkoliv, navázat a kolega Hán to řekl velice dobře, navázat na otázku příjmu a výdajů. Politika rozpočtu není pouze byrokratické cvičení, není to zkouška z matematiky. Je to způsob, jakým alokujeme prostředky na, na problémy, které zažívají naši občané přičemž jde o to, aby fungovaly naše demokracie. Ano, tyto cíle jsou ambiciozní. Ekologická transformace, zaměstnanost mladých, výzkum, strukturální fondy. Je potřeba si uvědomit, že tyto věci jsou čistý europeismus. To je první věc. Druhá věc, eh, ten kulturní skok vpřed, transformace eh, evropských příjmů, to neznamená přece nové daně, Znamená to zajistit europeizaci daní, je to tedy integrovaná vize příjmů, nejedná se tedy o nic sovranistického. Děkuji paní Gualmíny. Na minutu pan Torvalds. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane komisaře, vážená paní ministrině, Jakou dobrou radu bych mohl dát finskému předsednictví? Mohu jim dát čtyři rady. Za prvé musíme jednat o Brexitu. Toto si vyžádá solidaritu a více prostředků ze strany členských států. Dále se musíme zamyslet nad inovacemi a technologiemi. Pochopitelně musíme splnit všechny sliby, které jsme učinili v oblasti prostředků na výzkum. Další bod, na ten upozorňovali i ostatní. Naléhavě potřebujeme investice. Je zde znepokojivá vazba mezi EU a investicemi. Zdá se, že se nám nedaří plnit vše, co jsme přislíbili. A pak je zde otázka spravedlivého řešení. Mezi členskými státy existují rozdíly, ať už jde po, o ekonomické či vědecké zdroje. Pokud tyto překážky nepřekonáme, nebudeme moci splnit tyto výzvy. Děkuji. Díky, pane Torvalci. Na minutu kolega Kus. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych panu kolegovi Andersnovi děkoval. Eh, něco jsem se dneska přiučil. Naučil jsem se, že rada když by nechtěla žádná navýšení, takže bude populistická. Já budu rád populistou, jestliže to má být definice populismu, protože my také nechceme vydávat víc peněz. Ale co je populismus? V tomto případě se tady stále mm, házelo čísly, vykládá se o tom, že komise chce 1,1, 1,14 hrubého národního důchodu, parlament chce 1,3. No to zní tak jako docela mírně, jako že to nic nespůsobí, ale když to přepočítáme, tak je to 11% a 30%. A to byste měli občanům říci, protože občané, jejichž očekávání chcete naplnit, tady jde o občany a když tady stále hovoříme o navyšování a občan by to jistě stoprocentně nechtěl, tak si myslím, že tady prostě jenom písem eh, hážeme písek do očí lidí a to přece nechceme. Děkuji mnohokrát, pane kolego Kůse. A teď na minutu kolega Overgaard Nielsen. Děkuji. My si uvědomujeme, že Spojené království opouští Evropská unie a, a, e, e, a příspěvek Spojeného království 75 až 100 milionů euro již není zařazena. Vzhledem k tomu, že Spojené království opouští Evropskou unii, už nebudeme součástí uh, těchto akcí. Evropská unie investuje do Evropské armády a tento parlament chce navýšit svůj rozpočet o celkem 20%, zatímco platy zaměstnanců za poslední deset let se skoro nezvýšily, což je ostuda, naprosto ignorujete arrogantně realitu života a problémů vašich voličů nezhostili jste se důvěry evropských občanů. Začněme tím, že se zbavíme těch 130 eh, eh, zbytečných výdavých položek Děkuji mnohokrát, pane kolego Niesene. A teď na minutu a půl paní kolegyně Holmajerová. Vážený, mm, vážené zastoupení rady, vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové, co se týče budoucího VFR, když tady poslouchám ty, ta různá očekávání, tak si myslím, že pozice parlamentu je poměrně rozumná, rozumná proto, že nás čekají nové úkoly. Oblast obrany, a když jsem si právě vyslechla pána přede mnou, tak jsem si prostě uvědomila, že si přejí spor mezi členskými státy a ne mír a přátelství. My chceme mír a přátelství a proto je třeba mít také společnou obranou politiku a proto musíme také společně chtít podpořit výzkum, vědu, inovace, eh, změnu klimatu, digitalizaci, kde víme, že poté, co jsem velice hrdá eh, na Bavorsko, ale Eh, prostě eh, obloha se rozprostírá daleko výše a šířeji než Bavorska. To znamená, musíme provozovat výzkum na evropské úrovni. Horizont 2021 z nejlepších výzkumných programů. Rada už se na tom docela dohodla. Potřebujeme také větší dohodu na radě, než která existovala při minulém VFR. Já nejsem nikým z těch, kteří by říkali, musíme mít stále více, více, ale máme-li více a nové úlohy, no tak nezbyde nic jiného, než to také tak trochu vybavit finančními prostředky. A proto se domnívám, že postoj parlamentu je velice důsledný. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Holmajerová a teď kolega Lara Turu za SAD na minutu. Chers amis, Drazí přátelé, aby se vyhrála bitva klimatu, říká nám komise, že každý rok potřebujeme něco mezi kolem 240 miliardami eur. Jak zvítězit v tomto boji, když rozpočet by se nenavýšil? A jak eh, vytvořit pracovní příležitosti, jak chránit malé a středně velké podniky z příští hospodářské krize, když nebudeme mít prostředky? Je třeba navýšit vlastní zdroje Evropy. V roce 1933, eh, když Roosevelt přišel do funkce, tak strojnásobil rozpočet. A za čtyři roky strojnásobil rozpočet, protože zavedl efektivní fiskalitu. A proč to neudělal v Evropě? Už 30 let eh, hm, se tady eh, rozdělovali, měli jsme 95% a teď jsme se snížili zdaňování na 20%. Proč se nechopit znova myšlenek Žaka Delaro a Maria Monteo, abychom zvýšili vlastní zdroje? Protože chceme-li zvítězit v bitvě, v boji proti klimatu, tak musíme schválit usnesení parlamentu, abychom měli daleko ctižádistěvý rozpočet. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan kolega Hojsík za Renew. Vážená paní předsedkyně. vážený pane komisaře, vážená paní ministrině kolegové, tento rozpočet bude tak důležitý jako žádný předtím. Vizi, které, kterým eh, Evropa a celá planeta čelí, jsou vize existenční. Jde o eh, ničení od Amazonu po slovenské lesy, eh, tuny odpadu, toxické látky kolem nás. Je to ohrožení, které je ovšem zároveň velkou příležitostí a tento rozpočet tomu musí odpovídat. Nejde jen o to, jaké procento vynaložíme na změnu klimatu či ochranu biodiverzity. Musí to být základní částka, která je dostatečně ambiciozní. Zároveň musíme zajistit koherentnost politiky, aby levá ruka věděla, co činí ruka pravá. Nemůžeme chránit přírodu a změnu klimatu a zároveň dotovat ničení přírody, což se děje. Potřebujeme obnovit obnovitelnou energii. Průmysl, který neničí životní prostředí, musíme chránit v zemědělce, přírodu i zvířata. Ten rozpočet není o nás, je o tom, že naše děti budou mít budoucnost. Nesmíme je zklamat. Děkuji. Díky mnohokrát, pane kolego. Slovo má pan Dorfman za EPP. Vážené kolegyně a kolegové, mně je jasné, že ten rozpočet se musí dívat do budoucnosti a že, si musí, že musí předpokládat nové priority. Ovšem nesmíme zapomínat na tu původní politiku Unie. Ta se osvědčila a byla by chyba šetřit zrovna tam. K těmto základním původním politikám patří hlavně zemědělská politika. Tento návrh, který máme dnes na stole, předpokládá velké úspory právě v zemědělství a e, takovýto návrh proto některé členské státy akceptovat nehodlají. Co je ještě horší, ten návrh předpokládá masivní škrty v, ve Fondu pro rozvoj venkova. Tento fond je pro mnoho regionů tím nejdůležitějším nástrojem pro další rozvoj. Pakliže bychom tento fond o více než čtvrtinu seškrtali, tak bohatší státy tedy hlavně ty, které nechtějí platit to, co komise navrhla, dostanou nové prostředky a ty ostatní státy budou ještě chudší. To znamená, že se dále rozevřou ty pomyslné nůžky a to bychom neměli připustit. Děkuji, kolego Dorfmane. Kolega Šastel z Renew. Paní předsedkyně, drazí kolegové, dnes budeme hlasovat pro toto usnesení, protože chceme vyslat silný politický signál evropským občanům a vyjádřit, že jejich obavy jsme vyslechli. Je to také eh, volání rady, aby konečně akceptovali naši vůli být rovnoceným partnerem ve vyjednávání příštího VFR. Drazí kolegové, financovat priority eh, v okamžiku Brexitu, který bude obtížný, bude vyžadovat, modernizovat, zjednodušovat vlastní zdroje, ale také vytvářet vlastní zdroje. A to je možné udělat jedině na základě ambiciozního rozpočtu. Máme tady nové priority, klima, mládež, výzkum, investice a posílení eurozóny. A mimo jiné máme potřebu eh, ambiciozní společné zemědělské politiky, abychom chránili naše zemědělce a jejich příjmy, aby byli schopni produkovat zdravou, udržitelnou výrobu, kvalitní, která bude respektovat životní prostředí. Děkujeme srdečně, pane kolego. Slovo má pan místo předseda Karas na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. K dnešní debatě pasuje citát Oscara Wilda, který kdysi řekl, že cynik je někdo, kdo eh, neví cenu, ne, nezná cenu ničeho. Političtí cynici jsou ti, kteří označují investice jako vyhazování, kteří blokují financování výzkumu, financování eh, soudržnosti a zemědělství, financování eh, zabezpečení hranic, obranou politiku, zahraniční politiku. Nic z toho nechtějí uznat za to, čím to je. Dnešní debata je debata mezi nacionalismem, populismem, zbabělostí a ignorancí a na druhé straně budoucností, rozumem a, eh, a budoucím významem naší unie. Všichni víme, že jsme všichni spolu zodpovědní za naši společnou budoucnost. Zradit toto by znamenalo zradit naši budoucnost a vzít tak našim občanům eh, přidanou hodnotu investic a Evropské unie obecně. Eh, pane komisaři, Evropský parlament stojí jednoznačně na vaší straně a podporuje vás do těchto vyjednávání. Budoucnost si musíme určit sami. Děkujeme, pane Karasi. Teď procedura Catch the Eye. Časově jsme na tom poměrně dobře a toto je velice zásadní debata pro budoucnost Evropy a proto mohu dát slovo sedmi kolegům a kolegyním. Začne kolegyně Montero de Aguiar, EPP. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Všichni si uvědomujeme, že od okamžiku vstupu v platnost Lizabonské smlouvy máme sdílené kompetence a v roce 2018 jsme se v tomto parlamentu shodli na svém stanovisku pro další víceletý finanční rámec. Tehdy jsme si připravili jakýsi odrazový můstek a v tuto chvíli žádáme komise, aby připravila legislativní návrh, konkrétní legislativní návrh, který by zajistil vše potřebné pro jednotlivé sektory. Bohužel členské státy a komise zatím nic nepřipravily. V roce 2018 cestovní ruch, který je velice důležitý pro moji zemi, pro Portugalsko, umožnil řadě dalších zemí přežít ekonomickou krizi a dostat se z ní mnohem rychleji. A tak chci apelovat na komise a členské státy. Prosím, naplňte očekávání. Udržitelný cestovní ruch by měl být prioritou. Děkuji. Děkujeme, paní kolegyně. Teď má za SAD slovo paní kolegyně doamnă președintă. Slovo pan kolega e, Mušnador. Răspundem cu adevărat așteptărilor cetățenilor. Děkuji mnohokrát. Je potřeba zodpovědět očekávání občanů. Z tohoto důvodu e, je tento rozpočet velice ambiciozní. Máme toho dělat pro občany hodně, zejména v těch slabších oblastech. Na druhou stranu se musíme zaměřit na to, jak ty rozpočtové prostředky budeme distribuovat. My jsme zde v Evropském parlamentu, protože pro Rumunsko chceme nové silnice, zdravotnictví, dobré zemědělství a tak dále. Dělat toho můžeme hodně. Můžeme zajišťovat rozvoj, biozemědělství, je potřeba podívat se na účel investic, mimo jiné také v oblasti výzkumu, ale pokud nebudeme reagovat na eh, žádosti občanů, selžeme. Já si myslím, že my bychom zde v parlamentu měli pamatovat na to, že jsme sem byli posláni že jsme sem byli posláni občany. Bez nich to nezvládneme. Děkuji kolega eh, Flegel za Renew. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaře, dovolte mi říct se vám, že je pro mě problematické hledat nový úspěšný ekonomický model pro Evropu a její, člen, jeho, její členské státy. Evropský rozpočet nemůže být opřen čistě o bankovní principy. Je potřeba, aby naplnil očekávání a požadavky v oblasti rozvoje, růstu, je potřeba, aby naplnil očekávání občanů v oblasti digitalizace, vzdělávání a bezpečnosti a nepodceňujeme politiku soudržnosti a její důležitost. Nemohu přistoupit na myšlenku, že by podíl znamenal nárůst 15 na 30, na 30 Já věřím v Evropu, solidaritu a politiku soudržnosti. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. Jako další kolegyně Tomašič, ECR. Prijedlog komisije o višegodišnjem financijskom... Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh víceletého finančního rámce v malých, menších a méně vyspělých členských státech způsobil veliké znepokojení a nespokojenost. Signál je takový, že vlastně rezignujeme na růst menších členských států a snažíme se o zlepšení situace ve velkých členských státech. Politika soudržnosti musí být posílena, zvláště v oblasti migrace. Já jsem z Chorvatska a my máme problém s odchodem mladých vzdělaných lidí. Potřebujeme prostředky, abychom se dostali na evropský standard, musíme zlepšit podmínky v venkovských oblastech, musíme dosáhnout konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství, což nebude možné, pokud nejdojde k navýšení příspěvků v rámci společné zemědělské politiky. Toto tedy není přijatelné a nemůže být pro nikoho. Děkuji. Děkujeme paní kolegyně. Jako další kolega Ferreira, GUE. Muito obrigado, senhora Presidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je to asymetrická integrace, to znamená, že výhody a nevýhody jdou na stejnou stranu. Jsou to ti titíž lidé, je potřeba, abychom proti tomuto asymetrickému efektu integrace bojovali a zajistili skutečné přiblížení. Ono eh, naformulováno je to správně, ale soudržnost nikdy neměla dostatek eh, prostředků na to, aby byla práce odvedena správně. A vy zde podnikáte to, že činíte obrovské škrty. Pro Portugalsko je politika soudržnosti zásadní a příjemci se potom odkloní k těm vítězům. Velmoci se v tuto chvíli soustředí na vojenský přístup a to na úkor soudržnosti. A tohle je cesta, kterou bychom se neměli ubírat. Bohužel usnesení není dostatečně jasné a přísné. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. Jako další kolega Varbond, EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se vždycky vyjadřoval pro přísnější rozpočet a říkal jsem to jako poslanec v mé zemi a nyní to říkám jako poslanec Evropského parlamentu. Musíme říkat voličům pravdu. Nemůžeme se dovolit, aby náš rozpočet narůstal přes příliš. Ten návrh, který máme před sebou, představuje obrovské riziko. Máme zde 40% navýšení švédských příspěvků, což je mnohem vyšší částka, než na kterou mohou přistoupit. Ano, Evropa čelí problémům, zvláště v oblasti konkurenceschopnosti, ale bylo by chybou nutit naše občany, naše podnikatele, aby platili stále vyšší daně, tak aby mohli financovat stále se zvyšující příspěvky do evropského rozpočtu. Ten rozpočet musí být modernější, efektivnější, musíme investovat do výzkumu, do infrastruktury a efektivity. To nám pomůže zajistit ekonomický růst, který se odrazí ve zlepšení života lidí. Děkuji. Děkuji mnohokrát a kolega Markeza SAD ukončí naše rozpravu. Obrigado, senhora presidente. Děkuji, eh, paní předsedkyně paní ministrině. Tohle je znepokojivá doba. Evropa má v tuto chvíli absolvovat jeden z nejhorších, nejnáročnějších momentů vzhledem k nezodpovědnosti britské vlády, která je z, vole, z eh, volebních důvodů ochotná učinit cokoliv. Evropská rada musí tedy rozhodnout, jak s touto situací naložit. Ekonomické riziko pro Evropu je v tuto chvíli obrovské. Přichází útlum, recese a my musíme zajistit dobrý rozpočet v tuto chvíli, abychom byli schopni nabídnout investorům dostatečnou důvěru, abychom podpořili růst, soudržnost v Evropské unii. A místo toho zde máme několik členských států, několik členů rady, kteří chtějí škrtat eh, v tomto navrhovaném rozpočtu a jak u už nová předsedkyně komise řekla, to nestačí. Jeden z členů Evropského parlamentu z EPP zastává stejné stanovisko, to právě zaznělo jako Evropská rada a je jasné, odkud tento přístup pochází. Není to přijatelné, potřebujeme více Evropy. S tím tímto problémem se musíme vypořádat prostřednictvím více Evropy, ne více eh, rozpočtu. Děkuji. Uh-huh. Děkuji mnohokrát. Prosím, komise. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, já jsem si vás eh, pečlivě vyslechl a všechno to ukazuje na to, že velká většina Evropského parlamentu je odhodlána zpracovat a připravit odolný, dobrý rozpočet. V tuto chvíli říkáte, že je čas rozhodnout, nemůžeme se dovolit žádné prodlení, prodlevy, protože začnou brzy nové programy. Dlužíme to našim občanům, musíme zajistit dostatečnou důvěryhodnost a Unie musí zareagovat na příslušné výzvy v oblasti, jako je digitalizace, změna klimatu, ostrá hranic a obrana. A já bych rád poděkoval finskému předsednictví za zpracování materiálu, který jsme obdrželi. Je to odrazový můstek pro další debatu, která se bude konat na půdě Evropské rady ohledně víceletého finančního rámce. My vítáme, jak byl tento materiál koncipován, jsme však zklamáni tím, Eh, co se objevuje v jeho obsahu. Je zde totiž mezera. Musíme si to uvědomit, abychom byli schopni eh, rozproudit další debatu. Musíme si uvědomit, jaká jsou v tuto chvíli stanoviska a jaká byla vyjádřena na půdě Evropského parlamentu. A komise chce spolupracovat se všemi institucemi a chce zprůchodnit dialog. Já se těším na spolupráci s Evropským parlamentem a jeho vyjednávacím týmem a doufám, že víceletý finanční rámec bude úspěšně dojednán a včas. Děkuji. Děkujeme vám, pane komisaři Háne, a tím se dostáváme k paní ministrině Tupurajnen jménem Rady. Děkuji vám, vážení členové Evropského parlamentu, vážený pane komisaři. Děkuji všem za vyjádřené stanoviska, za dobré otázky a srozumitelné postřehy. Řada z našich klíčových výzev již v průběhu dnešní debaty zazněla a já bych je jen ráda vyčíslila inovace, změna klimatu, investice, udržitelné zemědělství, soudržnost a v neposlední řadě principy právního státu. Dodržování našich společných hodnot. Je zcela zřejmé, že to jsou naše společné zájmy. Společné zájmy našich institucí, našich občanů jsou opravdu společné nám všem. A je třeba, aby se objevily v našem společném rozpočtu. Další víceletý finanční rámec musí zareagovat na této společné výzvy. Dámy a pánové, víceletý finanční rámec není jen eh, otázkou účetnictví, je to prováděcí nástroj, který je schopen mobilizovat naše síly a naše rozhodnutí. Zároveň si musíme uvědomovat, jaké příspěvky musí učinit členské státy. Tyto příspěvky musí být realizovatelné, spravedlivé a přijatelné pro všechny, pro všechny členské státy. Dámy a pánové, dovolte mi znovu poukázat na to, že finské předsednictví je odhodláno sejít se s vyjednávacím týmem Evropského parlamentu před zasedáním Rady pro všeobecné záležitosti. Trialog již v, něk- v několika sektorech zahájen byl a my bychom si rádi vyslechli stanovisko parlamentu k těmto jednotlivým oblastem. Dovolte mi poukázat na to, že dnes v tomto plenárním sále již jednáme, a to společně, o víceletém finančním rámci dochází k výměně názorů. Nebudeme eh, upravovat víceletý finanční rámec, aniž by došlo k tomu, že věc společně projednáme. Děkuji vám mnohokrát a naše společná práce bude pokračovat. Děkuji. Děkujeme, paní ministrině, a hodně štěstí na vyjednávání v příští zasedání rady. Tímto uzavírám tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Bude to zpráva paní kolegyně Tom, politiky v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky v eurozóně, ale ještě předtím, než dám slovo paní kolegyni Tom, aby přednesla svůj úvod ke zprávě. Ráda bych ještě jednou upozornila na to, že stále testujeme nový systém, v rámci kterého se mohou poslanci do procesu Catch the Eye a podle modrých karet hlásit elektronicky. Máte k tomu informace jednak na stolek, dostali jste ty informace také e-mailem. Tedy můžete se přihlásit pomocí knoflíku na svém hlas- zařízení pro elektronické hlasování. Každopádně k tomu budete potřebovat svou hlasovací kartičku. Pakliže ji nemáte s sebou, můžete se hlásit samozřejmě také standardním způsobem, tedy zvednutím buď bílého listu papíru nebo modré kartičky, které máte na stolech. Je to tedy v rámci toho, abychom mohli udělit slovo co největšímu počtu kolegů, kteří se přihlásí spontánně. Teď tedy má slovo paní zpravodajka, paní kolegyně Tom, na čtyři minuty, prosím. Uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Uh, vážení kolegové, chci pohovořit o zaměstnanosti a sociální politice v eurozóně. Tento návrh byl již přijat. Možná se trošičku nakloňte k mikrofonu, ano. S potěšením vám chci představit zprávu o zaměstnanosti a sociální politice v eh, eurozóně. Výbor pro eh, zaměstnanost a sociální otázky jej podpořil. Poté, co jsme nastoupili naše předsednictví, náš premiér začal vyjednávat s Žánem Klodem Junkrem o pilíři sociálních práv. Práce začala v roce 2017. Tento dokument podpořil Evropský parlament. Eh, uvádí se zde hlavní principy, které třeba v členských státech v tuto chvíli realizovat. A já musím poděkovat eh, komisařce Týsenové za její usilovnou práci v celé Unii. Víme všichni, že toto není jednoduché téma. Vždycky, když se hovoří o sociálních státech, standardech v Unii, tak někdo řekne, ale ne. A jde zde také o princip subsidiarity. Zároveň víme, že situace zdaleka není ideální. Od roku 2012 v rámci evropského semestru komise vydává doporučení pro jednotlivé země nejenom v oblasti hospodářství, ale i v oblasti sociální politiky a eurooblasti. Je to velice důležitý proces vyhodnocování, ale bohužel, a to se odráží i v mé zprávě, Ehm, naplňování těchto doporučení není dostatečně rychlé. Došlo k určitému pokroku, alespoň určitému pokroku. 72% doporučení bylo eh, naplněno v roce 2012, v roce 2018 toto procento kleslo na 39%, což je nejhorší výsledek v historii. My bychom chtěli apelovat na Evropskou komisi, aby podnikla kroky a přesvědčila členské státy, aby je přesvědčila o tom, že sociální zdraví není méně důležité než jiná oblast a zároveň zároveň je třeba zvážit možnost rozšíření těchto doporučení i na státy mimo Evropskou mimo eurozónu. Já jsem s potěšením zaznamenala prohlášení paní von der Leyen ještě předtím, než byla potvrzená parlamentem. V průběhu jejího vystoupení ona slíbila, že v průběhu svých prvních 100 dní připraví legislativní mechanismus, aby eh, Evropa nepožívaly minimální mzdy. Ti z vás, kteří jste skeptičtí, dovolte mi říci, že tento návrh zohlední národní tradice a legislativu, což znamená, že nikdo nebude porušovat eh, princip subsidiarity. Jde o to, že musíme bojovat proti takzvané pracovní chudobě a musíme pomoci těm, kteří žijí na hraně sociální chudoby a sociálního vyčlení, vy, vyloučení. Musíme také bojovat proti odlevu mozku a musíme bojovat proti uh, nesnášenlivosti proti polským instalatérům. Eh, je to, nemůžeme to vnímat jako univerzální nástroj, který napomůže všemu. Uh, zároveň je třeba pamatovat na lidi s postižením, diskriminované osoby, osoby, které čelí riziku chudoby, těmto všem musíme napomáhat a musíme se soustředit na rozdíl v platech žen a mužů. To Evropané chtějí nejenom od svých vlád, ale i od nás. Nakonec nás volili. Ve zprávě se objevuje apel na komise, aby se vytvořil nový systém boje proti nezaměstnanosti. Odbory to uvítali. Dostali jsme dopis od Evropské konfederace odborových svazů, které žádají dají podpořit moji zprávu. Je to zajímavé, že někdy říkají ano a potom chtějí tento a tento pozměňovací návrh. Ale domnívám se, že jde o správnou věc a já se spolehám na vaši pomoc. Děkuji. Děkujeme paní, komisář. Děkujeme paní kolegyně. Teď má slovo paní komisařka Thyssen. Prosím. Thank you very much. Děkuji paní předsedkyně. Vážení členové Evropského parlamentu. Evropská ekonomika se nachází v sedmém roce nepřerušeného růstu a dnes má více lidí než kdy v minulosti práci. Chudoba klesá, eh, roste a posiluje trh práce. Evropa je rovněž silnější, pokud jde o ekonomické řízení zvláště s ohledem na evropský semestr. My jsme zvládli realizovat sociální a ekonomické politiky paralelně, zvláště tím, že jsme ustavili evropský pilíř sociálních práv. Vyměňujeme si osvědčené postupy. Vytvořili jsme si systém dialogu s členskými státy za, za zapojení sociálních partnerů. Ovšem, stále ještě v rámci jednotlivých zemí i napříč Evropu existují velké rozdíly. Některé problémy existují v některých členských státech, jako je třeba nezaměstnanost, pracovní chudoba je velký problém. Stále jeden člověk z deseti čelí tomuto riziku. Máme zde různé formy práce, což má dopad na segmentaci trhu práce. Z tohoto ohledu musí být klíčovou prioritou inkluzivnost trhu práce, tak abychom zajistili, že všechny vytvořené pracovní příležitosti jsou zároveň kvalitními pracovními příležitostmi. Ženy jsou stále znevýhodněny na trhu práce, ačkoliv získávají lepší vzdělání snížení rozdílu mezi platy žen a mužů by eh, odhalilo nevýdané možnosti, co se týče eh, nových příležitostí. Měli bychom zde v této oblasti zajistit další podporu žen, včetně eh, zajištění zařízení péče o děti. Dále je zde otázka digitalizace ekonomiky. Je jasné, že musíme posílit investice do vzdělávání, Eh, posilování eh, kvalifikace a dovedností, abychom zlepšili produktivitu technologie a také, abychom zprůchodnili přechod na klimaticky neutrální ekonomiku. Lidé musí být středobodem našeho zájmu, což je dnes důležitější než kdykoliv v minulosti. Zatímco chudoba eh, klesá obecně, zároveň z, z, zaznamenáváme narůstající počet občanů, kteří patří do zranitelných eh, skupin. Je zde otázka eh, nevýhodných eh, pracovních pozic. Tato situace se liší v jednotlivých členských státech, v jednotlivých sektorech. Musíme se snažit zařadit všechny do společnosti zítřka systém sociální ochrany by měl být přizpůsoben tak, aby tyto lidi průběžně chránil. Členové Evropského parlamentu, já bych chtěla poděkovat eh, výboru pro zaměstnanost, zpravodaji za vynikající zprávu. Odráží se v nich pozitivní trendy i výzvy, jim čelíme a já se stotožňuji se závěry této zprávy. Vypořádání se s těmito problémy a zajištění fungující sociální eh, ekonomiky je předpokladem pro zvládnutí těchto zásadních a náročných okamžiků. Dva roky po zveřejnění principů pilířů už vidíme první výsledky práce. Máme za sebou dva semestry a polovina doporučení pro jednotlivé země, celkem 44%, se zabývá právě otázkou priorit v rámci pilířů. Navíc byla přijatá legislativní opatření, několik opatření v rámci eh, pilířů bylo již dokončeno. Chceme eh, tuto práci dále podnítit v rámci mm, semestru, v rámci práce na Evropském sociálním fondu pilíř se zasloužil o zlepšení kvality pracovních příležitostí, investic a to vše v rámci evropského programu Pilíř sociálních práv je tím, co po sobě zanechává původní komise. Práce na této oblasti však ještě není dokončena. Podpora Evropského parlamentu je velice významná a pilíř e, zůstává, bude nadále kompasem našich dalších kroků, které učiníme v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Začíná nový cyklus mm, budeme se soustředit na cíle udržitelného rozvoje OSN a na cíle, které byly stanoveny v rámci evropského semestru. Paní předsedkyně, dámy a pánové, je třeba se dále zasloužit o to, aby naše společnost byla inkluzivnější a připravenější na další změny a výzvy, aby tato silnější eh, společnost eh, byla promítnuta do síly eurozóny. Jak všichni dobře víte, realizace principu pilíře eh, v terénu, stejně jako realizace cílu držitelného rozvoje, je teď naléhavější než kdykoliv v minulosti. Nepochybně komise bude nadále v popředí snahy o zlepšení sociálních a životních podmínek v Evropě. Bude se snažit o podporu lidí, podniků a regionů v těchto stále se měnících časech. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařku. A nyní jako první v obecné rozpravě má slovo paní kolegyně Volš za EPP. Děkuji, já bych ráda poděkovala zpravodajce a dalším kolegům za usilovnou práci na této zprávě. Chci poděkovat zvláště kolegům v EPP. Je velice důležité, abychom všichni měli dobře fungující sociální a ekonomickou politiku, aby se tyto politiky nebyly rozprůplné, aby se obíraly stejným směrem. Tato zpráva nadále klade pozornost na některé dlouhodobé problémy, s nimiž se v Evropské unii unii potýkáme. Musíme důrazně zasáhnout proti nezaměstnanosti, chudobě, zvláště chudobě mladých. Musíme zlepšit účast na trhu práce, rovnost jednotlivých osob, všech v naší společnosti. Musíme pracovat na konkurenceschopnosti a zamýšlet se nad budoucností. Jak naše dovednosti přizpůsobit do budoucna, zvláště v venkovských a zemědělských oblastech. To jsou témata, jim se musíme v následujících letech věnovat. Vážení kolegové, 10. října to je den duševního zdraví a já jsem moc ráda, že v této zprávě se objevují apel na to, abychom zakročili v této oblasti. Eh, duševní zdraví, ačkoliv je tak významné a tak i finančně náročné, se v posledních letech zhoršilo. Měli by se to promítnout do naší sociální politiky. Nezabýváme se dostatečně zdravím populace, pokud se nezabýváme duševním zdravím. A parlament, rada a členské státy mají kapacity na to, aby se s touto problematikou vypořádali. Je to apel na konkrétní opatření, podpora a prevence duševního zdraví. V posledních letech eh, došlo už k určitým krokům. Ně, někteří z kandidátů na komisaře se, eh, se zavázali se tomuto tématu dále věnovat. A děkuji zpravodajce za odvedenou práci. Děkuji vám mnohokrát. Ano, tolik času na potlesk musí být a teď má slovo kolegyně Jongerius eh, za socialisté demokraty. Máte slovo na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji mnohokrát Paní předsedkyně, Evropa musí být víc než jenom společná měna. Evropa musí být společenstvím, kde všichni spolučí, eh, pracují a pro společné cíle. Musíme vytvořit eh, spravedlivý přechod Eh, pro, do digitálního věku, ať už jsme ze Štokholmu nebo z Paříže, to se bude týkat všech a na to se musíme dobře připravit. Každý ve společnosti musí být na tuto cestu přibrán a to vyjadřujeme v usnesení, o kterém se dnes bude hlasovat Evropa členských států a komisi vyzýváme k tomu, abychom občanům poskytli lepší sociální ochranu, abychom odstranili velké bezpráví a tu propast příjmů mezi muži a ženami, kteří vykonávají stejnou práci, abychom pomohli ženám i mladí mladým lidem najít práci, za, aby si zaplat mohli dovolit důstojné bydlení. Je třeba nových investic, aby lidé mohli s nadějí hledět do budoucnosti. Nová předsedkyně komise má nové ideje, jak lidem pomoci a to velice vítáme. Ale členské státy musíme o tom ještě přesvědčit. Budeme-li spolupracovat, můžeme mít mít eh, v dlouhodobé perspektivě úspěch, podporovat zanedbané oblasti a můžeme přesvědčit občany, že Evropa pracuje i pro ně. Děkuji mnohokrát. A teď paní kolegyně Brune za Renew Europe. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko, drazí kolegové. Dovolte, abych nejprve poděkovala paní Tom za tuto vynikající zprávu. Těší mne, že Evropský parlament se většinově vyslovuje pro podporu této zprávy o zaměstnanost sociální politiku a posílení eurozóny. Máme tady, opírá se také o specifické zprávy eh, jednotlivým státům, které zveřejnila komise komise. Obecná orientace eh, vlastně mm, eh, sleduje to, eh, co jsme prosazovali, a sice větší sociální Evropu a více investic do této oblasti. Chtěla bych podpořit dva body. Za prvé to, co formulovala Evropská komise pro vytvoření právního nástroje takovým způsobem, aby každý občan v Evropské unii mohl eh, požívat stejného platu za respektování národních tradic. Máme tady také politické orientace Ursuly von der Leyen, jejíž prioritou pro legislativu bude sociální konvergence. To je také jedna z reakcí na problematiku, kterou to máme ještě v členských státech. Další bod se týká zaměstnanců nebo pracujících na platformách a její ochrany. Víme, že práce kterou vykonávají zprostředkovatelé platformem online, se zvýšila o 25 za poslední dva roky a týká se více než 5 milionů Evropanů. Zatímco více členských států eh, individuálně opatřu, eh, realizuje svá opatření eh, na evropské úrovně není nic a my musíme koordinovat naše akce, abychom docíli sociální ochrany těchto pracovníků, abychom zaručili jejich práva sociální ochrany při práci. Děkuji mnohokrát, vážená paní kolegie. Teď pokračujeme v rozpravě a za zelené má slovo kolegyně Petr Hance na minutu 30. Děkuji první řadě bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za skvěle odvedenou práci a spolupráci na tomto tématu. My jako zelení jsme s tou zprávou, jak je velice spokojeni, zejména protože pokrývá několik sociálních otázek, které podle nás je potřeba v příštím mandátu na evropské úrovni řešit. Velice rádi kvitujeme, že zpráva podporuje, že Unie má dostat e, sociální cíle s vyšší prioritou, jak co se týká legislativního rámce komise, tak co se týká finančních zdrojů v příštím rozpočtu. Další důležitý aspekt z hlediska zelených je boj s nerovností mezi pohlavími na trhu jsme velice rádi, že tato zpráva naprosto jasně komisi říká, že chceme návrh směrnice o transparentnosti platů, abychom jednou provždy překlenuli tuto nepřijatelnou propast v zaměstnanosti a v platech mezi pohlavími. A to samé platí o penzijní propasti. A nakonec velice rádi kvitujeme, že ta zpráva chce hledat řešení pro řešení dlouhodobého, eh, dlouhodobé nezaměstnanosti, inkluze osob s postižením do trhu práce a v neposlední řadě také žádá iniciativy na evropské úrovni, abychom zajistili, že pracovníci v rámci platform budou mít práva a sociální ochranu bez ohledu na svůj pracovní status. Jsou to všechno oblasti, kde budeme velice pečlivě sledovat komise a její legislativní akce v příštích měsících a letech. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní kolegyně. Pokračuje jménem frakce ID paní kolegyně Žame. Drazí kolegové, paní zpravodajko, ne, Evropské unii se nedaří lépe a e, Evropská unie e, tady prostě zavedla takovou ekonomiku a takové legislativní kroky, které rozdělují Evropu. E, tento návrh je plný ideologie a e, co tady má co dělat inkluze Turecka ve vašich údajích a jak tady zahrnujete migraci do trhu práce na úkor našich nejchudších a nejskromnějších občanů. Takže my samozřejmě budeme hlasovat proti této zprávě a podpoříme alternativní usnesení našeho kolegy Davida Rejle, protože je nezbytné více než kdy nikdy předat svrchovanost členským státům v oblasti sociální hospodářské politiky, eh, protože je na čase, abychom konstituovali naše priority eh, vystoupení Evropské unie, co se týče zaměstnanosti. Děkuji mnohokrát a eh, v rámci EKR pokračuje paní kolegyně Zalevská. Máte slovo na minutu. Děkuji mnohokrát. Já bych samozřejmě nejprve chtěla všem poděkovat za intenzivní práci, eh, všem, kteří se podíleli na intenzivní práci na této zprávě. Je samozřejmě to zajímavé pro Evropskou měnovou unii, ale konstatovali jsme, že jsme hovořili o trhu, o chudobě, nezaměstnanosti, obtížné situaci mladých lidí a také, že je třeba vytvořit příslušná školení pro přizpůsobení se trhu práce. Společnost nedrží krok s revolucí 21. století. Zdá se, že tady existuje málo ideí, aby se to vyřešilo. Možná, že k tomu ještě něco řekne komise. Každopádně bych chtěla upozornit na to, že celá řada věcí, které jsou eh, popsány, se vůbec netýkají eurozóny. Je to, jedná se tady o vměšování právního řádu a svrchovanosti jednotlivých členských států. A když komise bude připravovat příští texty, doufejme, že budeme schopni skutečně seriózně hovořit o řešeních a nejenom popisovat situaci. Děkuji srdečně. Jako další jménem GUE NGL má slovo paní kolegyně Pereira. Minuta 30. Bon dia. As políticas sociais e de emprego. Dobrý den. Sociální a hospodářské politiky které jsou v Evropské unii, podléhají smlouvě, která v podstatě kriminalizuje jakoukoliv levicovou nebo progresivní politiku. Od doby, kdy jsme se připojili k euru, Máme pouze sociální kroky zpět, platy stagnují, mzdy také, dělnická třída má problémy, máme problémy s integrací migrantů a proto s evropským semestrem a evropským hospodářským řízením nemůžeme souhlasit. Má země v minulosti tyto věci akceptovala ale nelze se snažit řešit chudobu a sociální vyloučení, e, zvyšovat, nedaří se zvyšovat platy, zlepšovat veřejné služby, nedaří se řešit dlouhodobou nezaměstnanost, e, seniorům nejsme schopni zajistit kvalitní budoucnost, nejsme schopni respektovat pravidla eurozóny. Není pochyb o tom, že pakliže se budou sociální a zaměstnanostní pravidla stále vykotlávat, tak ti, kteří jsou nejníž a mohou si dovolit jenom malinko, budou zasaženi nejtvrději. Takový, takový je osud evropských politik. Děkuji vám. Je zde otázka pana Zdechovského. Jste připravena na tuto otázku odpovědět? Otázka modré karty od kolegy Zdechovského. Chcete otázku přijmout? Nechcete. Dobře. Tak pok- pokračujeme. E, za nezařazené má slovo kolegyně Gemma. Prosím, minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Přijetí politiky e, tohoto minimálního platu je přijímáno celou řadou eh, zemí, protože to podporuje ty nejchudší. Úroveň chudoby a úroveň nerovnosti v oblasti hospodářství dosahují nepřijatelných hodnot. Politika úspor zasáhla zejména ty, kteří už tak měli potíže. A mezi nimi bych se ráda zvlášť zaměřila na osoby s postižením. Výbor OSN pro osoby s postižením s, velkým, eh, s velkými obavami kvituje dopady politiky úspor na, životní, na, na kvalitu života těchto osob a zdůrazňují nutnost skoncovat se všemi restriktivními opatřeními, abychom těmto osobám zajistili vyšší životní úroveň. Tento úkol nikdy nekončí. Musíme zavést plán sociální ochrany, který plně zaručí potřebnou důstojnost životů těchto osob a zejména respektování respektování jejich práva na to být odlišný. Eh, a tím zajistíme jejich rovnost. Děkuji. Děkujeme paní kolegyně, budeme pokračovat. Slovo má kolega Radke, EPP. Minuta. Děkuji paní předsedající, milí kolegové. V první řadě děkuji srdečně paní zpravodajce za předloženou zprávu, která přichází hned na začátku legislativního období a jasně ukazuje, že i příštích pět let musíme jít dále po cestě, kterou vytyčil Jean-Claude Juncker před pěti lety. U nás ve frakci ten nástroj na zajištění v nezaměstnanosti představuje sporné téma. E, některé delegace, jako třeba německá, se k tomu stavíme kriticky, jiné delegace ne. Nebudu předstírat, že u nás ve frakci e, e nevidíme tento nástroj kriticky. Přesto s touto zprávou budeme souhlasit, protože boj s nezaměstnaností mladých, boj za spravedlivé pracovní podmínky, boj proti chudobě v Evropské unii, to všechno je něco, co eh, je hluboce v EPP zakořeněno. Příštích pět let se jistě v letčem neschodneme. Ale myslím si, že se shodneme na tom celkovém směru. Ten je pro naši frakci a pro nás obecně, řekl bych, velice důležitý. Děkujeme, pane Radke. Slovo má kolega Gualmini z SAD. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Tato zpráva je jednoznačně pozitivní, dobrá, efektivní, osvětluje eh, velice eh, problematické aspekty našeho trhu práce, eh, potvrzuje důrazně ten cíl 75% průměrné zaměstnanosti. Hovoří se zde o inovativních nástrojích, jako třeba různé integrační systémy, které bojují s nezaměstnaností, kterou pocituje mnoho evropských občanů. Ursula von der Leyen eh, toto zařadila do svého programu na prvních 100 dní komise. Samozřejmě budeme muset řešit otázku zdrojů proti, eh, na, na, na boj s vnějšími šoky. Chceme Evropu sociální, chceme Evropu práce a proto se musíme obrátit k amsterdamské strategii, což je strategie eh, pro zaměstnanost, protože Evropa nesmí být pouze ekonomikou. Evropa musí být také Evropou sociální a Evropou práce. Děkuji. Děkujeme. Jako další má slovo kolega Langenziepen za zelené. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, krásný dobrý den. Jsou zprávy přicházející včas, identifikující opravdové problémy a vyžadující ke konkrétnímu jednání. Tato zpráva paní zpravodajky je právě takovou zprávou a za to vám děkuji, paní kolegyně. Já chtěla bych tady oslovit také znevýhodnění občanů s postižením a to nejenom proto, že jsem tím osobně dotčena, ale právě proto, že se jedná o strukturální nedostatek v oblasti zaměstnávání. Zpráva konstatuje a lituje znevýhodňování občanů s postižením vysoká čísla v oblasti nezaměstnanosti a těžký přístup do, na trh práce to dokazují. Evropská unie eh, ratifikovala odpověd, eh, příslušnou umluvu 2010. Zpráva to zdůrazňuje. Hospodářská politika a sociální politika v Evropské unii musí jít ruku v ruce. Rozpočet do sociální oblasti proto musí být vybaven dostatečnými prostředky. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a nyní má slovo pan kolega Rajl. Děkuji paní předsedkyni, milé kolegyně, milí kolegové. Evropa je pestrá, různorodá a také rozdílná a tak to musí zůstat. To je naše síla. Centralismus, plánované hospodářství a sovětský svaz ještě nikdy nikoho nedovedli ke svobodě. A proto odmítáme e, to zajištění v nezaměstnanosti, protože regionální problémy vyžadují regionální řešení a odmítáme také evropský minimální plat. Německý minimální plat podporuje podporujeme, ale na evropské úrovni by to vedlo k obrovské mm, eh, nespravedlnosti. Samozřejmě musíme bojovat proti chudobě dětí, ale už tady na to existují tři fondy a nic nepřinesli. Já sám jsem byl dítětem chudoby v mém městě v Gelsenkirchenu žijí nejvíce chudých dětí v Německu. Tady se musí něco udělat, ale nemůžeme se pořád jenom pokoušet řešit tyto problémy s penězi, protože vytváříme naprosto nesprávné pobídky. Musíme lidi dostat do práce. Tak se bojuje proti nezaměstnanosti. Sociální není ten, který rozděluje peníze jiných lidí. Sociální je ten, který pracuje. Děkuji. A teď je paní kolegyně Rafalská EKR. Paní předsedkyně, paní předsedkyně, paní komisařko, Společenská, tedy sociální politika čelí mnoha výzvám. Společnost stárne, digitalizace má dopad na trh práce. Již celá desetiletí Evropa stárne Eh, lidé odcházejí do důchodu v 65 letech a věk odchodu do důchodu stoupá. Souvisí to s tím, že lidé žijí déle, to je krásné, ale také mají stále méně, méně dětí a to je smutné. Demografický vývoj vede k feminizaci eh, pardon, k diskriminaci starých lidí a máme tady problém, že Musíme pracovat na takové strategii, abychom zlepšili pečovatelské služby, potřebujeme investice a zároveň eh, se musíme podívat na to, jaké pracovní normy existují na trhu práce. A na závěr chci ještě jednou poděkovat paní komisařko za výbornou spolupráci. Těším se na další spolupráce. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo Rübtedal za EPP. Oh, nein, Entschuldigung, ich hab... Omlouvám se, já jsem přeskočila paní kolegyně Rondinelli, moc se omlouvám. Samozřejmě máte slovo na minutu. Grazie, Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Tato zpráva říká všechno a zároveň všechno popírá. Samozřejmě je správné žádat investice do sociálních otázek do vzdělávání. Ale podívejme se na odstravec 2. Tam se po komisi chce, aby vyvinula tlak na členské státy, aby implementovali specifická doporučení. Jinými slovy, to je ta politika úspor, která ničí sociální stát, základní služby a e, zabraňuje inkluzi znevýhodněných. Toto je obrovská politická kontradikce, která není přijatelná v, na, na poli evropské politiky. Není možné hovořit o minimálním platu, o e, nezaměstnanosti mladých bez investic do růstu, do blahobytu, do kvality života lidí. My jsme na výboru přes, eh, představili pozměňovací návrhu, ale bohužel ani ty nestačily k překonání to, této zprávy, která se snaží rozbourat solidaritu a příležitosti pro všechny v zájmu jakéhosi evropského růstu. Proto hnutí pěti hvězd prohlašuje, že takovéto zprávy nemůže tolerovat, protože podkopávají důvěru našich občanů a ničí jejich důstojnost. Děkuji paní kolegyně Rondinelli. Teď má slovo paní kolegyně Skytedal. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Sociální pilíř byl přijat a řada z nás měla velké obavy, které se týkaly právních návrhů, jež měly následovat. A švédští sociální demokraté to řekli jasně. Řekli, že to znamená, že naše daňoví poplatníci budou platit za nezaměstnanost, která panuje v jiných státech. A naše obava spočívá v tom, co se nakonec potvrdilo hovoříme o evropském systému nad dávkami v nezaměstnanosti. EPP bylo vždycky proti, ale nyní to čteme černé na bílém, že je zde jasná ambice sociálních demokratů, aby daňoví poplatníci vyplňovali mezery, které vzniknou v jiných členských státech tam, kde chybí dávky v nezaměstnanosti, sociální zabezpečení. To znamená, že je potřeba, aby tyto systémy fungovaly bez EU. Děkuji. Děkuji. Pokračuje Agius Saliba SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh upozorňuje na to, že hospodářské podmínky v Evropské unii jsou příznivé a zaměstnanost roste. Nicméně jsou zde nadále nerovnosti v příjmu, v bohatství. E, rozšiřuje se tady propast mezi bohatými a chudými e, pracovní chudoba, e, životní podmínky, kvalita práce, dobré mzdy, to jsou hlavní dnešní výzvy. Už nestačí jenom mít práci. Musíme zároveň zajistit, aby lidé měli slušný život, když pracují, aby používali těchto východ pro sebe a pro své rodiny. Potřebujeme eh, politiky trhu práce, která zlepší pracovní podmínky, zajistí spravedlivou zaměstnanost a kvalitní práci pro všechny Evropany. Poprvé Evropský parlament přijme myšlenku na právo na digitální odpojení. To je první krok který je celkem zásadní pro to, aby došlo k vyváženosti mezi soukromým životem a pracovním životem. Když jsme o tom začali hovořit poprvé, tak to bylo něco jako polotabu. Nyní se to stává oficiálním doporučením Evropského parlamentu. A já bych eh, v tuto chvíli rád apeloval na vaši podporu, pokud jde o eh, systém zajištění dávek nezaměstnanosti, který se tak dlouho tvořil. Děkuji. Děkuji. Pokračuje za ECR kolegyně Duriš Nicholsonová. Minuta, prosím. Uh, Děkuji. Vážení kolegové, měli bychom přestat hovořit o zaměstnanosti a měli bychom se spíše eh, zamyslet nad eh, znepokojivými výsledky našich studií. Ty nám říkají, že stále ještě jsme nedosáhli eh, těch výsledků. Náklady transformace se dostaví a ne, nevypořádáme se s tím jenom tím, že navýšeme prostředky. Podle OECD 17 eh, pracovní příležitosti je v tuto chvíli ohroženo. Je zde jasné ohrožení. Ve Finsku je to 10 a na Slovensku třeba Třetina pracovní síly nemá téměř žádné digitální dovednosti a přechod na tuto ekonomiku se dotkne těch nejzranitelnějších v naší společnosti. Co je potřeba učinit? Inovace, růst, sociální práva. Sociální Evropa bude růst jedině tehdy, pokud naše ekonomické politiky vytvoří dostatečné zázemí. Máme stejný cíl a myslím si, že bychom se měli tedy přestat zamýšlet nad eh, ideologií a politickými frázemi. Když připravujeme naše rozhodnutí, měli bychom vypracovat velice dobré eh, podmínky. Děkuji. Děkuji, slovo má kolega Zdechovský za EPP. Paní předsedající, vážená paní komisařko, nejdříve mi dovolte poděkovat Janě Tom za tuto zprávu. Já si myslím, že celkově, když se na ní podíváme, tak je

Děkuji vám, pane předsedo. Paní předsedkyně, pardon, já podporuji tuto zprávu. E, třeba, že tady jsou určité rozporuplné prvky. Domnívám se, že tyto rozporuplné mm, body by měly být prodiskutovány e, v tomto parlamentu a tady jistě dojde ke konfliktu mezi nejrůznějšími politickými skupinami a zeměmi, kteří mají jiné zájmy. Zpráva zdůrazňuje především ty nejzranitelnější země, které mají nejvíce problémů a akcentuje aniž by skrývala rizika, rizika na trhu práce. Já tady zastupuji Bulharsko, zemi, kde příjmy jsou nízké a kde je nesmírně důležité chránit eh, zranitelné osoby. Podporuji tuto zprávu, děkuji mnohokrát. Pane kolego, a teď budeme pokračovat. Slovo má kolega Volní nebo kolegyně Valis. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající. Komise říká, že sociální politiky a nerovné podmínky jsou naše priority v EU, ale tomu se věří jen těžko. V tom rozpočtu zvyšujete výdaje na obranu z 550 milionů na 13 eh, miliard. To je 22 krát víc. Proč se ty peníze nedávají na boj s chudobou a nerovností napříč Evropou? Je to v podstatě dotování zbrojního průmyslu. Lidé říkají, že Evropané potřebují více bezpečnosti a mají pravdu. Potřebují bezpečnost v tom, že budou mít střechu nad hlavou. Potřebují mít bezpečnost v tom, že budou vydělávat dost peněz, aby zaplatili účty. Potřebují bezpečnost v tom smyslu, že budou mít dostupné zdravotnictví a kvalitní zdravotnictví. To je ta bezpečnost, kterou potřebují. Pokud si někdo dělá starosti o hrozbu terorismu, no tak já nevím, možná e, začněte kontrolovat vývozy zbraní z Evropy. Možná by evropské země mohly přestat s bombardováním ostatních zemí, s destabilizací ostatních regionů. To je cesta vpřed. Mír, ne sypání peněz do kapes zbrojařů. Děkuji. Děkujeme. Kolego Zdechovský, snažíme se eh, přijmout co nejvíce spontánních žádostí, proto není čas na modré karty. Zkuste to, když tak někdy příště. Budeme pokračovat v diskusi. Kolegyně Ward, minuta. SAD. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající. V příštích pěti letech se musí evropský projekt založit na progresivní platformě, která skloubí hospodářské a sociální záležitosti. Bez takovéto platformy bude i nadále diskriminace a e, budou velké rozdíly mezi podmínkami v práci a mezi platem. Musíme snížit nerovnosti, musíme zajistit růst mest pro dolní percentil a střední percentil, musíme zajistit hladký přechod v rámci čtvrté průmyslové revoluce, musíme řešit penzijní propast a platovou propast. Evropský pilíř sociálních práv je naším projektem, projektem SAD. Ta, toto legislativní období má historickou příležitost ustanovit první historický minimální plat v EU. Je to základní právo být placen alespoň tak, abyste mohli přežít. V rámci udržitelného růstu musíme investovat do lidí. Obojí jde ruku v ruce a pokud si to neuvědomíme, tak nebudeme mít možnost řešit tu, tu velkou nespravedlnost, jaké aktuálně čelíme. Děkuji. Děkujeme vám. Na minutu pokračuje paní Tomašič. Děkuji, paní předsedkyně. Chorvatská vláda má velmi ambiciozní plány, co se týče vstupu do eurozóny a já se s těmito plány nestotožňuji. Myslím, že se nemýlím. Chorvatsko je daleko od Evropské evropských standardů a dost, zanedlouho se dostaví další recese. V některých regionech Evropy stále ještě zaznamenáváme dlouhodobou nezaměstnanost a problémy s přestěhovalectvím. Tohle je problém Chorvatska. Já si myslím, že bychom měli zřejmě zdanění přesunout na jiné oblasti. Musíme investovat do infrastruktury, podnítit daňovou politiku, snažit se o sociální opatření. Nepřinese přinese to žádné výsledky, pokud budete chtít lidem eh, vz, eh, daně přesunout na tuto oblast. Děkuji. Děkuji a prosím paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme zde o nezaměstnanosti a sociální politice v eurozóně. A já bych ráda navázala na zprávu za poslední evropský semestr. Je to zpráva Evropské komise k Irsku. Ačkoliv bylo možné zajistit zaměstnanost, tak v Irsku realita vypadá taková, že došlo k, k pracovním smlouvám s nulovým počtem hodin, došlo k posílení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 ohrožených a riskantních pracovních příležitostí, což má obrovský dopad na nerovnost mezi občany. Ačkoliv ta zpráva poukazuje na vážné sociální problémy, tak je bohužel podkopána nedostatkem tvořivosti a představosti. On svět se změnil a jsou zde zastoupena nová odvětví, to znamená, že nemáme dostatečně dobře provázánu tuto realitu a struktury, které jsou k dispozici dispozici a, a i tam, kde členský stát se snaží tento problém vyřešit, tak má své e, fiskální omezení, která jsou dána smlouvou, to znamená, že technické opravy a úpravy jsou v podstatě v tuto chvíli nemožné, ačkoliv, e, a to díky neoliberálům. Děkuji. A teď bude pokračovat kolega Almáros na minutu. Η πανάκια που προτείνεται σήμερα είναι η αυστηρότερη εφαρμογή του. Děkuji vám. A ty prostředky, které se tady navrhují, no to pat, to je něco z nejhorších doporučení, které kdy komise předložila. Rozdíly se zvyšují a systémy sociálního zabezpečení jsou vytulovány a my konstatujeme, že činnost odborů je stále více omezována, vytunelovává se právo stávky a evropské řeči o evropském minimálním platu znamená, že normy se budou pohybovat směrem dolů a to se týká zejména žen. Počty to ukazují v Evropské unii žije více než 100 milionů lidí eh, v chudobě, více než 50 milionů lidí nezaměstnanosti a pracovní příležitosti, které jsou vytvářeny, jsou z jedné třetiny jenom ehm, prací na částečný úvazek. To jsou výsledky politického směřování Evropské unie ehm, mm, a je to eh, v rozporu s politikou, kterou by možná rádi mm, realizovali členské státy. Toto je krize kapitalismu, je třeba, aby se tady bojovalo za práva pracovníků, za tarifní smlouvy, které zaručují důstojné příjmy a za eh, systémy sociálního zabezpečení. Za to musí nechat dnes odpovědnost. A děkuji mnohokrát za obecnou rozpravu. Tím jsme se blížili k závěru. Slovo má paní komisařka Tyson. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážená zpravodajko, vážení stinoví zpravodajové, poslanci, poslankyně, kolegové, kolegyně, přátelé a přítelkyně, dovolíte-li. Děkuji vám za konstruktivní a velice bohatou debatu. Pečlivě jsem si poznamenala vaše pozice, komentáře, návrhy a poznámky a Předám je samozřejmě i svým nástupníkům. Tato debata potvrdila náš společný závazek budovat sociální Evropu a potvrdila, že chceme dělat to, čemu se říká sociálně tržní ekonomika. Hospodářský růst a sociální pokrok jsou dvě strany stejné mince a vzájemně se doplňují. Tento princip musí určovat veškerou naši práci do budoucna. Vážení poslanci a poslankyně, tato debata je pro mne ještě z jednoho důvodu velice specifická. Jak víte, je to má poslední rozprava zde v roli komisařky. Proto mi dovolte využít této příležitosti k tomu, abych vám poděkovala. Poděkovala za skvělou spolupráci. Samozřejmě nečekala jsem nic menšího, protože vím, jak, jaké to je. Byla jsem sama v Evropském parlamentu více než 20 let. V posledních pěti letech jsme konstruktivně a přátelsky spolupracovali a vždy jsme dávali zájmy Evropanů na první místo. V posledních týdnech a měsících jsem dostávala mnoho slov chvály v tom smyslu, že EU se stala sociálnější a orientovanější na lidi. Já vždy odpovídám, že tyto komplimenty nejsou jenom pro mne. Já se e, o tyto komplimenty chci podělit právě s vámi, protože dobré výsledky jsou plody naší upřímné meziinstitucionální spolupráce našich společných závazků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 My jsme se do veřejného života pustili kvůli výsledkům, abychom poskytli výsledky, které můžeme poskytnout a abychom zajistili dynamickou, spravedlivou a inkluzivní ekonomiku. A po téměř 30 letech ve veřejném životě mohu říci, že jsem hrdá na to, čeho jsme dosáhli a těším se na to, co přijde v budoucnu. Ale rozumějte mi správně, před námi jsou ještě důležité výzvy, právě jsme o nich hovořili a Eh, dobré přechody, k těm nedojde automaticky. Pokyny nové předsedkyně nové Evropské komise, paní von der Leyen, jsou důkazem, že naši následovníci budou navazovat na to, čeho jsme dosáhli na základě našich sdílených hodnot. Přeji proto vám všem konstruktivní roky v budoucnu a eh, na mě můžete vždy, se mnou můžete vždy počítat ve své práci. Děkuji vám. Ganz herzlichen Dank, Frau Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Slyšela jste potlesk. Parlament vám děkuje za spolupráci během posledního volebního období. Dostáváme se na závěr naší rozpravy, co se týče zaměstnanecké a sociální politiky eurozóny a vracíme se k, se k paní kolegyni zpravodaj. Kyni paní Tom. Děkuji. Já si myslím, že jsme na stejné řádce, ale děkuji vám všem za plodnou debatu. Bylo hřejivé slyšet, jak mi děkují eh, stínoví zpravodajové za dobrou práci. Já chci učinit totéž. Děkuji eh, jim za skvělou spolupráci a děkuji také eh, paní komisařce. Je to skvělý sociální posun i v tomto parlamentu, to je dobře vědět. A těm, kteří nechtějí zprávu podpořit s tvrzením, že je příliš ambiciozní, anebo naopak nedostatečně ambiciozní, nezapomeňte, že se můžete ještě rozhodnout jinak. My zde pracujeme vlastně pouze na kompromisech a není možné, aby každý byl s kompromisy stoprocentně spokojen. Když jsem pracovala na této správně, správě, tak jako každý kolega máme určitá klíčová slova. Pro mě to byl trh práce, nezaměstnanost, ženy na trhu práce, děti, boj proti eh, věkové diskriminaci, digitalizace, automatizace, online platformy práva eh, pracující, změna klimatu, snížení eh, chudoby, péče o zdraví a tak dále. A včera Eh, mi někdo řekl, tvoje zpráva je jako eh, vánoční stromek, eh, všechno dobré proti všemu špatnému, to nic neznamená. Já s tím trochu souhlasím, že je to vánoční stromek, ale je to vánoční stromek oběšený problémy. Pokusme se je řešit. Děkuji, paní kolegyně. Tím jsme společně Eh, dospěli tedy ke konci naší debaty. Debata je tímto ukončena za 10 minut v 11.30. Eh, zahájíme hlasování. Přineste si prosím hlasovací kartičky. Děkuji.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 Kolegy, kolegy. Vážení kolegové, vážené kolegyně. Kolegy, kolegy. Vážení kolegové, vážené kolegyně, prosím, posaďte se. Buongiorno a tutti. Dobrý den všem. Chtěl bych připomenout, Buongiorno, vorrei... Dobrý den. Chtěl bych připomenout, že dnes se slaví Evropský a světový den proti trestu smrti. Ve světě v němž hodnoty a lidská práva eh, se stávají relativními, je trest smrtí eh, urážkou lidské důstojnosti a nemůže být v žádném případě tolerován. Letos vzdáváme zvláštní eh, čest dětem, jejichž rodiče byli odsouzeni k smrti. Jsem přesvědčen, že smrt udělená státem nikdy nemůže představovat skutečnou spravedlnost. A je třeba uvědomit si traumata, jež trpí eh, tyto děti. A náš parlament je odhodlán a zavázán hájit lidskou důstojnost, jak je uvedeno i v našich smlouvách. Uděláme vše proto, abychom se přiblížili ke dni, k němuž všechny země světa zruší trest smrti. Dlužíme to budoucím generacím, dlužíme to nám samotným. A jsem si jist, že toto je pocit sdílený celým parlamentem. Děkuji. Vážení kolegové, nyní zahajuji dnešní hlasování. And we start... A začneme žádostí o naléhavý postup, který předložil výbor pro dopravu a cestovní ruch. Chce někdo vystoupit pro tuto žádost? Nikoli. Chce někdo vystoupit proti této žádosti? Také ne. Kdo je pro žádost? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Takže je to přijato. Děkuji. Nyní zpráva pana Lopeze Aguilára. Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem. Je to jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Dále zpráva pana Haurta. Návrh opravného rozpočtu číslo 4 lomeno 2019. Nejprve pozměňovací návrhy 1 až 11, 13 až 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 12. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Nyní usnesení jako celek, jmenovité hlasování, závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní dávám slovo paní Tuperajnen jménem předsednictví rady. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, Evropský parlament právě schválil eh, opravný rozpočet číslo 4 lomeno 2019 k rozpočtovému roku 2019. Vím, že jsou rozdílné názory mezi našimi institucemi, pokud jde o opravný rozpočet číslo 4, tak jak je předložila komise. Jakožto eh, výkonná předsedkyně rady, tedy souhlasím s tím, aby Evropský, eh, předseda Evropského parlamentu svolal dohodovací výbor, jak je dáno v bodu C článku 314 odstavec 4 smlouvy o fungování Evropské unie. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní ministrině. Parlament tedy svolá dohodovací výbor. A nyní druhá zpráva pana Havarta jmenovité hlasování. zahajuje hlasování. The vote is closed. It is rejected. Končím hlasování. Zamítnuto. Další hlasování. To je námitka podle článku 112 účinné látky, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá námitka podle článku 112 jednacího řádu opět jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další námitka. Ta se týká kukuřice. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další námitka se týká soji. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další námitka ke kukuřici, jmenovité hlasování, závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasování o vnějším ovlivňování voleb. Je to usnesení pěti politických skupin. Nejprve návrh sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ano, můžeme to ověřit. Elektronické hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2. Jmenovité hlasování, závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Je to totéž jako u prvního, ale můžeme to ověřit. Dobrá. Takže hlasujeme elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 3. Ne, tak přeskočila jsem 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 3. Nebudeme to po každé ověřovat, protože to je stále eh, stejný počet hlasů pro a proti. Dobrá, tak to ověříme po třetí. Po třetí ověříme zahajuji hlasování. Čtrnáctka. Končím hlasování. Přijato. Odsud je vidět celkem dobře. Pozměňovací návrh 3, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrhy 1 a 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tady bych to já chtěla ověřit elektronicky, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o odstavci 10 původního textu jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekla bych, že to je přijato, ale pro jistotu ověříme závěr hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato. Nyní odstavec 21 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 10 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 35 původního textu jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 11D, jmenovitě závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 4 pro. Proti. Zdrželi se? Moc se vás nezúčastnilo hlasování. Tak ještě jednou. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o usnesení jako celku jmenovitým hlasováním, zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to přijato, děkuji. We move to the mfa postoupíme k víceletému finančnímu rámci eh, usnesení. Eh, autory jsou čtyři politické frakce. Návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 13, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 4 původního textu ve dvou částech. První část jmenovitě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh čtyři. kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh eh, pět. Eh, jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto odstavec 5 původního textu. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 14 jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 6 elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 17 jmenovitě. <clears throat> Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 7 eh, elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8 elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 9 jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 10 eh, elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 15 elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 11 elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 18 jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 12. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 16. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém usnesení. Elektronicky hlasujeme teď. Vote Čím hlasování? Schváleno. Děkuji vám. Dále postoupíme ke zprávě paní Tům a nejprve hlasujeme elektronicky o návrhu 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní eh, odstavec 1 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část jmenovitě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o usnesení výboru pro zaměstnanost jako celku. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám. Za chviličku budeme pokračovat vysvětlováním a hlasování. Prosím, opusťte místnost potichu. Yes. prosím odejděte ze sálu, nebudete-li chtít vysvětlovat, jak jste hlasovali, a nebo naslouchat svým kolegům, jak vysvětlují, jak hlasovali. Děkuji. proceed out of the room if you don't want to take... Prosím, odejděte ze sálu, nebudete-li se chtít účastnit. Ostatní chtějí pokračovat. Děkuji. Okay, so those are still in the room, would you please at least... Ti z vás, kteří jsou ještě v místnosti, prosím, držte se aspoň potichu, abychom mohli zahájit vysvětlování eh, hlasování. Slovo dám panu Hermanu Terčovi, eh, aby zahájil, jestli je v místnosti, protože jej ani zde nevidíme.

ne, promiňte, paní Aguilar. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Dovolte, abych řekla, že jsem hlasovala proti třetin, třem námitkám týkající se povolení geneticky modifikovaných organismů. E, systematické e, námitky, které jsou předkládány, nevycházejí z technických aspektů, ale z emocionálních předsudků a myslím si, že to je i v rozporu s jednacím řádem pro podávání námitek. Hodnocení rizik ze strany EFSA při analýze výrobků dospěla k závěru, že jsou stejně bezpečné jako konvenční produkty. V tomto smyslu panuje vědecký konsenzus. Komise má povinnost provádět eh, existující právní předpisy a tento parlament nemůže podporovat námitky, pokud se to neopírá o vědecké podklady. And the next speaker is again Mr.

vnější ovlivňování voleb a první má slovo kolega Štrugario. Jestli tady je. Děkuji, já budu pokračovat v rumunštině. Děkuji, děkuji. Uh... Objevuje se mnoho informací o ruských hackerských útocích. Ten objem takovýchto útoků se prakticky zdvojnásobil. Kreml má skutečné továrny na vyrábění dezinformací. Novináři v Rumunsku zjistili, že Národní tisková služba již má pět naklonovaných webových stránek. Eh, pan komisař eh, ukázal na to, že na Cvej v půlku je již asi 20 milionů falešných účtů. Je tedy třeba i hned zavést opatření proti této propagandě a proti těmto dezinformacím. Musíme učinit více a musíme z toho udělat naši prioritu a vytvořit proto odpovídající stálou strukturu. Musíme mít jasnou agentu pro tento problém, tak abychom dokázali bojovat proti dezinformacím a fake news. Děkuji. Dále kolega Melbáde. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Kā Latvijas pārstāvis es nešaubīgi balsoju par dezinformācijas apkarošanas rezolūciju, jo visai... Jsem e- zástupkyní Lotyšska a hlasovala jsem pro toto usnesení, protože celá Evropa a všechny členské státy na vnější hranici EU eh, jsou neustále konfrontovány eh, s dezinformacemi a zahraničním ovlivňováním voleb. Rusko a, její, a jeho politika se hned od prvního dne rozhodlo eh, zabrat kulturní prostor v sousedních zemích, včetně pobaltských zemích. Lotyšsko provádí konkrétní agendu boje proti takovým dezinformacím a my musíme pracovat komplexně a holisticky a také preventivně posilováním toho, co je důležité pro demokracii, a to nejenom v letech volebních. Takový komplexní přístup by zahrnoval eh, posilování eh, státních eh, médií, státně financovaných médiích, ale je důležité podporovat i komerční hromadné sdělovací prostředky. Rovněž je důležité brát v úvahu další důvěryhodné zdroje informací. Eh, Řečnice přerušena. Dnes Současně s naším plenárním zasedání se v Norsku v parlamentu odehrává konference. Je, ještě jednu větu varuje předsedkyně. Současně s tímto plenárním zasedáním eh, probíhá konference v, v Evropském domě Eh, jsou tam zástupci tvorby encyklopedií ze všech členských států. Jde o myšlenky, eh, že bychom měli revidovat některé části encyklopedií eh, ve prospěch demokracie v Evropě. Děkuji a dále pan Wallace. Děkuji. Já jsem Eh, hlasoval proti, to je fraška. Eh, je to eh, vlastně podle toho, řídí se to podle toho, že Rusko, Venezuela a další státy šíří dezinformace proti Evropě a USA. Neexistují ale proto žádné konkrétní důkazy. Zpráva Evropské komise z června výslovně přiznává, že toto je vlastně sama dezinformační kampaň proti jiný, eh, jiným státům a že je zamířena na voliče NATO. Podívejme se na USA. Od eh, konce druhého světové eh, války se pokusili svrhnout řadu demokratických vlád, otevřeně zasahují do demokratických voleb v zahraničí, otevřeně se pokusili zavraždit zahraniční politiky a bombardují jiné země. EU e a, e, a USA e, uvalují sankce proti Severní Koreji, Venezuele, Rusku a dalším zemím. Tyto zbraně jsou používány proti lidu těchto zemí a většinou mění politickou situaci vinou těchto sankcí. Jsem proti takovému zasahování. Dále kolega Mariani. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem také hlasoval proti tomuto textu, protože ve skutečnosti, jak to říkal již předřečník, nemají, neexistuje vůbec žádný důkaz. A nakonečně všichni ty, kteří jsou proti tomu převládajícímu názoru, jsou proti tomu neustálému chválení toho, co dělá EU, tak ti jsou v menšinové pozici. Já jsem hlasoval proti, protože e, se to jasně e, obracelo proti dvěma zemím. Já připomínám, že e, máme tady podstatě dodnes jsme nedokázali docházet jednu jedinou falešnou informaci. Jediná falešná informace, kterou jsme měli v Francii během posledních let, to bylo o Sýrii, byla to fake news, eh, kterou vlastně rozšířili státní média, neustále se o tom hovořilo tehdy o Alepu, popisovalo se, v jaké je Alep situace a pak nakonec jsme zjistili po několika měsíci, že to všechno bylo vymyšleno. Takže co se týče fake news, já si tady myslím, že eh, bychom neměli nikoho poučovat. Děkuji. A Dále pan Huk. Paní eh, předsedající, integrita našich voleb je zcela zásadní eh, pro přežití demokracie. Zpráva eh, vlády Spojeného království uzavírá, že nemůžeme si být jisti, že co se týče referenda v roce 2016, nemůžeme být jisti, že zde nedošlo k ovlivňování. Falešné informace byly široce šířeny a ve Spojeném království eh, mají eh, zákony na financování politických stran obrovské mezery. Eh, umožňují to zahraničním subjektům i soukromým firmám ze zahraničí. Neexistuje možnost zajistit, odkud ty peníze peníze pocházejí, jestli od eh, zahraničních vlád. A naše eh, noviny jsou většinou v rukou hrstky lidí, mě, mnozí z nich ani nežijí ve Spojeném království. Nutně potřebujeme reformu, to je problém, eh, na němž Evropa musí spolupracovat jednotně. Děkuji a dále kolega Rowett. Tento týden došlo k hrozným událostem v Evropě i za našimi hranicemi. Zdá se, že dochází k obrovským otřesům, co se týče e, k tomu, jaká stanoviska a názory jsou normální. To, co bylo nevyslovitelné, je vyslovitelné, to, co bylo nemyslitelné, je nyní myslitelné. Eh, peníze, které eh, financují eh, destrukci a nenávist, pocházejí od našich vlastních oligarchů, ale některé i z zahraničních strojů. Potřebujeme silné vnitřní předpisy pro financování politických stran, ale musíme také řešit rostoucí nerovnost a e, problémy netolerantní společnosti. Potřebujeme také e, silné mezinárodní nástroje, abychom mohli účinně bojovat proti zahraničním e, zámořským nepřátelům. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože naše politika je založena na přátelství. Musíme obnovit srdce a mysl evropských lidí ve prospěch ve prospěch přátelství, jednotnosti a rozmanitosti. Takový hlas musí být slyšet eh, v každé konverzaci eh, mezi sestrou a bratrem na našem kontinentu, ale aby byl slyšet, musíme přizpůsobit hlasitost, co se týče hlasů agrese a nenávisti. Děkuji a dále pan Moraes. Děkuji. Já bych eh, se chtěl konkrétně zmínit o tom, že nesmíme eh, přehlížet eh, toto zahraniční vměšování do našich voleb. My jsme žádali, aby byl zřízen zvláštní vyšetřovací výbor. Bohužel to těsně neprošlo hlasováním dnes a je to škoda. Kolegové tady hovořili o jasných důkazech v této věci a právě to jsme se pokoušeli nebo chtěli zjistit v rámci tohoto zvláštního výboru, aby skutečně jsme vycházeli z fakt, abychom mohli opravdu chránit své volby a demokratickou vůli našich lidí v národních volbách i v nadnárodních volbách. Je to velice důležité téma vzhledem k rostoucímu vlivu dezinformací k volebním podvodům a zahraničnímu vněšování v mnoha členských státech. Bez ohledu na to, že ne vznikne tento zvláštní výbor, měli bychom zajistit, že výbor Libe a komise se tím budou eh, zabývat, už na tom začali pracovat a doufejme, že budou eh, pokračovat a že tedy se nesmíříme s eh, tímto problémem. Poslední dva řečníci, já jsem vás neslyšela velice dobře, tak prosím mluvte hlasitěji, anebo možná technici by s tím mohli něco udělat. Nyní pan Alard. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já jsem hlasoval pro toto usnesení, ale jednu věc bych chtěl kolegům říci když používáme výraz eh, vnější či zahraniční, musíme být opatrní, abychom neukazovali na eh, individuální, eh, na jedince, protože my měli bychom spíše ukazovat na státní a nestátní subjekty z třetích zemí. Proč to říkám? Protože teď máme takovou atmosféru netolerance, která panuje ve světě i v EU. Já jsem cizinec ve své vlastní zemi, v zemi, kterou zastupuji v tomto parlamentu. Všichni jsme navzájem cizinci věci. Ale někdy ten pejorativní výraz eh, cizinec bychom asi neměli používat. Dovolte jeden příklad. Ve skotském parlamentu právě teď předkládáme zákon, aby se eh, umožnilo vš- volit eh, všem, kteří žijí ve Skotsku, aby mohli všichni volit ve skotských volbách. Měli bychom sdílet demokratické hodnoty a zajistit, aby lidé mohli hlasovat ve volbách, ať jsou ve svém státě cizinci nebo ne. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Šojdrova. Děkuji kolegyně a kolegové. Já považuji tuto diskuzi a toto usnesení o vnějším ovlivňování voleb a dezinformacích ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech za velmi důležité a proto jsem ho podpořila

Děkuji a dále kolega Fox. Kolegyně Fox. Já jsem hlasovala proti, protože co tam stojí bez mikrofonu? O voličích. Znamená to, že jste se všichni eh, nechali, eh, eh, nechali ohlup, vlastně oblafnout, že nemáte vlastní eh, rozum. My, eh, my eh, mluvíme příliš často o dezinformacích a e, to dokonce i e, nevybíravými slovy. E, ti, kdo hlasovali pro Brexit, nehlasovali kvůli ruskému vlivu anebo Facebooku, ale protože věříme v suverenitu. Chci varovat evropské kolegy, co se týče ovlivňování evropských voleb, což je problém. Evropská unie bohužel zasahuje do voleb v členských státech, zasahuje, když tam jsou referenda Irsko, Francie, Dán Dánsko a další eh, ty vyzýváte, aby eh, hlasovali znovu, protože se hlasování nepovedlo. A kdo eh, poskytuje Evropské unii moc, aby někomu předepisovala, jak má hlasovat? hlasovala jsem proto proti. Děkuji a dále paní Ždanoka. Děkuji, paní předsedající. Já jsem hlasovala proti tomuto usnesení. My potřebujeme posílit demokratické procesy, ale ne těmi navrženými prostředky potřebujeme posílit eh, skupinu EU eh, e Eastratcom eh, pomocí vyššího financování. A Eh, je nám překládána informace, že v roce 2019 se zdvojnásobil počet dezinformací, ale to není pravda. Eh, zatím se vlastně eh, zdvojnásobil rozpočet s e-stratkom. A není to naopak. Je to vlastně výsledek z práce, práce a mailu e-stratkom. Ku příkladu ruská televize říká, že Eh, není morální eh, není, není morální eh, provádět, provádět provádět operace na zvířeti před dětmi. A to přitom vlastně bylo na dánské tele, televizi. Na co to vlastně vydáváme miliony eur? Děkuji. Dále kolega Džambaský. Eh, vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem podpořil toto usnesení. Eh, celý minulý rok jsme byli svědky incidentů takových, takového ovlivňování jak v Evropě, tak v USA, ale to není vždy otázkou vnějších vlivů, které by toto financovali. Financuje se to i z Evropy. Jsou to síly, které chtějí měnit postoje a názory lidí a chtějí při tom brát osud do svých vlastních rukou. Byli jsme svědky tohoto v Maďarsku, Polsku a dalších zemích, eh, kdy média hájí zločince pod eh, rouškou eh,

kolega Auštrevičius. Děkuji, paní předsedající. Byl jsem v šoku. Mnozí z vás zjistili, že existuje falešná stránka Evropského parlamentu, která se jmenuje EP Today. Podle evropské, eh, podle eh, skupiny Eastrok jsem i je, pochází to eh, z propagačního kanálu Russia Today je neuvěřitelné, že stále ještě jsou tací, kteří tuto propagandu kolem sebe nevidí. Musíme posílit odolnost vašich, eh, našich občanů a jejich schopnost rozlišovat fakta eh, od lží. A musíme posílit podporu takových týmů, jako je EU East Stratcom eh, která včasně se snaží rozpoznávat eh, zahraniční vliv. Musíme také podporovat občanskou vzdělanost a občanské programy a posilovat organizace občanské společnosti. Toto usnesení správně volá po větší pozornosti evropské i vnitrostátní doprovozené zvýšeným finančním podporem pro všechny tyto aktivity a e, další e, vysoký představitel Evropské unie bude muset e, bojovat proti těmto dezinformacím. Musí to být prioritou. Děkuji. Děkuji. Další vysvětlení hlasování se týkají víceletého finančního rámce a jako první vystoupí kolegyně Strugariu. Resolution já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože musíme vyslat jasný signál radě před eh, diskusí příští týden. Ale byla jsem velice překvapená, když jsem zaznamenala, že i když to eh, podpořili čtyři hlavní politické frakce, tak v usnesení není jediné slovo o novém finančním rámci na podporu občanské společnosti. To je nástroj pro práva a hodnoty. A není tam také zmínka o občanské společnosti. Tento parlament vždycky podporoval občanskou společnost. Občanská společnost potřebuje nějaký řádný nástroj, tak aby mohla plnit svůj program. A je pro nás nepřijatelné, že nevoláme po větší aktivitě v této oblasti, tak aby se na to tlačilo i před diskusemi příští týden, protože v zemích jako je Maďarsko, Polsko, Bulharsko a i u nás v Rumunsku se prostor pro občanské společnosti stále zmenšuje. Děkuji. Děkuji. Nyní kolega Leners. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tento týden jsme byli překvapeni zprávou Evropského účetního dvora, kde se říká, že 300 miliard eur nyní nemůže být vyčerpáno. To je dvakrát více, než v minulém rozpočtu. A stejně tak překvapivé je, že kolegové zde v parlamentu chtějí víceletý finanční rámec ještě dále navýšit. Brexit samozřejmě bude mít dopad na rozpočet. Ale co se týče nás, eh, měli bychom se nejdříve kriticky podívat na výdaje. Jak je možné, že ty prostředky se nečerpají? Kde bychom se tedy měli zachovat jinak, udělat něco jiného? Nové priority nemusí nezbytně znamenat více peněz. Evropský rozpočet není vánoční stromek, na který si každý může zavěsit své vlastní přání. Eh, ty věci úkoly musí být důležité. Každé euro můžeme utratit pouze jednou, proto bychom je měli utrácet pečlivě. Žádné politické dárky, které nakonec budou muset zaplatit občané. Musíme být rozumní a a e, cíleně pracovat. E, a to, to nebylo tomu tak a proto my jsme proti. Děkuji. Nyní má slovo Lešek Miller. Děkuji bardzo, paní předsedající. Já poparujem. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem toto usnesení podpořil, ale rád bych k tomu rozvedl dva body. Za prvé, Situace ohledně Brexitu není zcela jasná a proto musí Evropská komise vypracovat plán B pro případ, že e, Britové odejdou bez dohody. Spojené království v takovém případě již tedy příští rok do rozpočtu platit nebude. Potřebujeme zajistit platby pro příjemce ve všech členských státech a i u nás, v našem regionu Bělopolska, v Polsku eh, voliči v tomto regionu mě odevzdali svůj mandát a já mám zde hájit jejich zájmy. Druhá věc. Vlastní zdroje Evropské unie. Jsem přesvědčen o tom, že rabaty a korektury by již neměly být uplatňovány. Potřebujeme nová řešení, No, například eh, nějaké nové typy daní, například eh, zdanění velkých internetových gigantů, neboť tyto koncerny neplatí dostatečně daně. A to pouze proto, že mají sídlo eh, mimo země EU. Děkuji. Děkuji. Omlouvala jsem se, přestala jsem sledovat čas, to je moje chyba, takže jste měla pár vteřin navíc. Další na řadě kolega Palmer ne, tak nechce vystoupit. Takže slovo má paní kolegyně Šojdrová Lení slova. kolegyně a kolegové eh, já jsem nakonec eh, toto usnesení k víceletému finančnímu rámci podpořila to přesto že jsem váhala úplně ze stejných důvodů jako tady zmínil předcházející řečník kolega Lenners. Eh,

já jsem hlasovala proti tomuto usnesení Toto usnesení je plné slov o stabilitě, eh, boji proti klimatu a tak dále, ale zatím eh, je klasický soci, sociální plán. Mimo eh, dalšího návrh usnesení volá po zavedení ku příkladu korporátních daní, daní z digitálních služeb, z finančních transakcí, zvyšování DPH a tak dále. Já chápu tu pozornost a e, toto úsilí mezi kolegy socialisty, ale překvapuje mě postoj řady poslanců, kteří se považují za středopravicové politiky. V zásadě je to výzva po e, zvyšování daní. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a dále kolega Džambaský. Děkuji. Já jsem podpořil toto usnesení, které je součástí strategie Evropského parlamentu na ovlivnění eh, vyjednávání příštího MFF. Toto usnesení obsahuje řadu stanovisek, které jsme podpořili eh, tento důležitý eh, element je akčním plánem pro situace nouze. Bude to bezpečnostní síť, eh, která pomůže příjemcům evropských programů a umožní rozšířit současný rámec, nepodaří-li se dosáhnout dohody. To mě, mm, teď měl mluvit pan Wallace, ale ten tady není, nevidím jej, takže další téma, a to je zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně.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 Děkuji, abych citoval zaměstnanci. Dnes mají velké problémy, protože jsou snadno propouštěni, nevytváří se dobré pracovní prostředí a potom někdy zaměstnanci jsou dohnáni ke stávkám. Toto zaznělo ze strany pracujících v mém volebním okrsku, protože zítra mají tedy sociální hnutí, protože bude zavřena kdysi rodina, firma, která která velice přispívala životu eh, v naší oblasti. A já bych tedy chtěl plně podpořit tuto akci, eh, kterou tamní eh, pracující podniknou proti novým pracovním uspořádáním, protože to bude nutit pracující trávit méně času se svými rodinami. Navíc eh, jim to bylo vnuceno velice neférovým a pobuřujícím způsobem. A tito odboráři ve firmě GNB dnes, respektive zítra budou stávkovat a mají mou plnou podporu. Děkuji. Děkuji nyní paní Šojdrova

Já jsem se u tohoto hlasování zdržela, protože i když chápu, že je třeba bojovat proti nezaměstnanosti a hájit pracující, je tady jedno velké ale. EU nám ráda říká, že práva pracujících jsou zaručeny Evropskou unii, ale to je falešná zpráva, fake news. Ukazují to, ukazuje to situace milionů lidí, kteří chtějí eh, vystupovat proti svým eh, šéfům, ale vy se snažíte vlastně k něm přistupovat paternalisticky a jenom jim předpisovat další pravidla. Jak můžeme mluvit o těchto právech, když se zhoršila v Řecku, v Itálii a dalších zemích, která, které byly potrestány Unii, byla jim vnucena úsporná opatření, chudoba, nezaměstnanost a ponižující přístup, kdy se státům říkalo, že nemohu rozhodovat o vlastní hospodářské politice. Takže jsem se zdržela, protože souhlasím s podporou práv pracujících, ale nevěřím EU, že pro ně opravdu něco dělá. A e, ti Evropané, kteří e, podporují skutečně práva pracujících, by se neměli spoléhat na bruselské byrokraty. Děkuji. A jako poslední vystoupí v tomto týdnu pan Džambasky. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně. Ta zpráva se zaměřuje na to, aby členské státy dosáhly větší rovnováhy mezi eh, sociálním a eh, ekonomickým rozměrem. Měly by povzbuzovat digitální dovednosti, zvláště v malých a středních podnicích. V tom též dokumentu jsou obsaženy výzvy k vyvíjení většího tlaku na členské státy, pokud jde o migranty Dříve jsme diskutovali o dvou zprávách a eh, do textu, do jinak rozumného textu se zase vložili uh, slova o migraci a takový text potom nemůže získat mou podporu, protože eh, to nezohledňuje subsidiaritu, na jejímž základě členské státy uh, mohou řešit své vlastní záležitosti na národní úrovni a proto jsem hlasoval proti. Uh, Děkuji. Zápis z tohoto a včerejšího zasedání budou předloženy parlamentu ke schválení na začátku příštího zasedání, pokud nejsou žádné eh, námitky usnesení přijatá na tomto zasedání zašlo osobám a orgánům jmenovaným v usneseních. Toto zasedání Evropského parlamentu se tedy eh, uzavírá a jednání se přerušuje. Přeji vám hezký zbytek týdne.